to the first... Dobré ráno, vítejte na první části našeho posledního zasedání před letní přestávkou. A začneme číslem jedna pořadu jednání, čímž je z jeho schválení. Chtěl bych vám oznámit, že bod číslo 13 bude projednán po bodu 27. Bod 31, bod různé, bude projednán po bodu 25 a body 23, 24 a 29 jsou odloženy. Má někdo nějaké námitky? Zdá se, že ne. Bod číslo 2. Jediné sdělení z mé strany, že bych vás chtěl vřele pozvat eh, k recepci, na recepci Roberta Breje, která proběhne dnes v 18.30 v salonku ASP 0G. A bod číslo 3, tím je schválení zápisu. Pokud neobdržíme žádné námitky do konce tohoto zasedání, tak zápis 29. až 30. května 2017 bude takto schválen. A bod číslo čtyři. Rád bych mezi námi přivítal pana Urmase Reinsalu, který je ministrem spravedlnosti Estonska, které, jak všichni víte, zastává nyní předsednictví. Pan ministr byl tak hodný, že se k nám dostavil, aby si s námi vyměnil názory ohledně um, jejich předsednictví. Pane ministře, máte slovo. Ne. Vážený eh, pane předsedo, eh, vážení členové výboru Jory, velice vám děkuji za toto pozvání. Je pro mě velkou ctí, že mohu vystoupit před výborem Jury, abych představil naše priority. Nejprve bych eh, rád poděkoval malteskému předsednictví za práci, kterou odvedli, ehm, za jejich úspěch. Velmi bych si přál, aby naše předsednictví bylo předsednictvím zdravého rozumu. Pokusíme se přistupovat k věci velmi prakticky a pokusíme se dospět k praktickým konkrétním výsledkům. Pokud jde o priority, tak jako horizontální záležitost, jednu horizontální záležitost je digitální palíček. Mm, mm, my bychom mm, se rádi vnímali jako digitálně vyspělý národ, který hledí do budoucnosti. Chceme, aby Evropa držela krok s digitálním technologickým vývojem na neoficiálním zasedání radě, které se účastnil i pan Svoboda, jsme nedávno diskutovali o velkých ambicích, které bychom měli mít. Mm, chtěli bychom mít plně operační přeshraniční eh, digitální systém v oblasti eh, justice, spravedlnosti v Evropě. A no, já si myslím, že bychom se neměli snažit eh, mm, realitu digitálního světa. Jsou tady nové technologie, nové nástroje, které zcela změnily náš eh, život a my se musíme snažit držet krok s těmito změnami. To vše samozřejmě v rozumném eh, rámci. Eh, vše by mělo sloužit našim občanům a firmám. Nemělo by to být obráceně. Eh, sám mm, mám tu zkušenost, že někdy se na to snadno zapomíná, takže my neumožníme, aby eh, roboti mm, měli nadváhu nad eh, lidmi. Ehm. Nyní bych rád zmínil některé z nejdůležitějších bodů v oblasti jury Hmm. Samozřejmě ne vše může naše předsednictví um, postihnout, ale my jsme vybrali některé z nich a myslím si, že to jsou ty správné. Um, Zohledňujeme samozřejmě některá rizika, které jsem měl. Rada dosahla generálního obecného přístupu eh, ke mm, směrnici v červnu tohoto roku, ke směrnici Hmm, zem a Estonsko je připraveno eh, začít eh, vyjednávat s Evropským parlamentem k této věci. Já jsem přesvědčen, že výsledek dosažený na radě by, bude dobrým eh, výchozím bodem pro diskuze s Evropským parlamentem o směrnici o digitálním obsahu. A já pokorně vás prosím, abychom společně využili tento okamžik a posunuli dál tento návrh. Dále chceme posunout práci na návrhu o online prodeji zboží a mé moto zde je řešit ten problém krok za krokem a takto se dostávat vpřed. Toto eh, téma řešili také ministři spravedlnosti minulý týden v Talinu. Cílem bylo nalézt mandát, získat mandát od členských států, eh, abychom mm, věděli, jak postupovat a já jsem velmi rád, že tady byly jasné signály od členských států, že bychom měli pokračovat a online prodeje by měly být obdobně regulovány jako offline prodeje. Protože hmm, hmm Někdy eh, samozřejmě občané ani podniky se nestarají o právní záležitosti, ale chtějí mít jednoznačnost. Další věc, která je pro mě důležitá, stejně tak jako pro předsednictví, eh, to je reforma autorského práva. Eh, já si myslím, že mm, tato oblast musí být eh, přizpůsobena digitální éře. Máme tady diskuzi o nařízení CAPSAT 2 a také směrnici DSM. Tady byla již odvedena mm, dobrá práce a je potřeba na ně navázat. Musíme pracovat na generálním, na obecném přístupu těchto dvou věcí na radě a uvidíme, jestli to bude proveditelné a realistické během estonského předsednictví. A pokud jde o a, složku marakešskou, tak eh, to opravdu se posouvá vpřed s libným tempem a já doufám, že se nám podaří tuto věc uzavřít před koncem našeho předsednictví. Eh, tato věc byla nějakou dobu jaksi pozastavena, ale jsem rád, že během malte, malteského předsednictví jsme dosáhli dohody eh, ke dvou návrhům pro provádění této úmluvy. Jsem velmi vděčný také za eh, rychlou práci Evropského parlamentu. Doufejme, že rada bude také rychle následovat a umožní závěrečné přijetí, doufejme do konce července. Uzavření marakešské eh, dohody tak eh, pokud je o tuto dohodu, tak předsednictví již pracuje na revidované verzi rozhodnutí rady a já doufám, že bude možné to co nejrychleji předložit Evropskému parlamentu, aby mohl podat eh, svůj souhlas. Ehm, důležitým pilířem je také směrnice o nesolventnosti a, a hmm. Eh, já vím, že o tom dnes budete také mm, diskutovat a já stílím ten záměr snížit překážky pro přeshraniční investice tak, aby se posílila evropská ekonomika a vytvářela se pracovní místa. Červnová rada za malckého předsednictví eh, schválila politické pokyny eh, k vybraným záležitostem tohoto návrhu a já bych chtěl s touto věcí zacházet jako s prioritou. Jsem přesvědčen, že to je věc, kde můžeme přinést mimořádnou přidanou hodnotu na, pro trh a podniky a mm, také mm, pracující. Přál bych si vést politickou e, diskuzi během našeho předsednictví na toto téma a doufám, že budu úzce spolupracovat v Evropském parla- s Evropským parlamentem v této věci. Potom um, některé aktuální informace k přepracování Bruselu 2. Samozřejmě bychom chtěli posunout dále uh, tuto mm, věc, která je velmi důležitá pro rodinné záležitosti a chtěl bych během našeho předsednictví tuto složku přednést na radě k politické diskuzi. Jak víte, politická diskuze byla vedena na, na radě v červnu tohoto roku o výsleších dítěte v řízení v rámci tohoto nařízení a my uděláme vše, co bude v našich silách, abychom na to mohli eh, navázat. A já vím, eh, že eh, váš parlament klade velký důraz na to, aby byly zohledněny zájmy dítěte. A my se tady velice těšíme na vaše stanovisko. Eh, vše, co chceme dosáhnout, můžeme dosáhnout pouze se společně s členskými státy a s vámi jako spoluzákonodárcem, takže jsme vlastně v tom smyslu také ve vašich rukou. A já bych eh, chtěl velmi poděkovat, jsem velmi vděčný za tuto příležitost eh, zvážit společně s vámi priority našeho předsednictví, podiskutovat o těchto prioritách. Děkuji, pane ministře. Uh, thank you very much for you. Já vám děkuji za vaši prezentaci. A ještě předtím, než předám slovo eh, členům výboru, musím poznamenat, že vzhledem k tomu, že jsem se zúčastnil neformální zasedání Rady ministrů spravedlnosti a vnitra, že ten mandát pro vypracování co eh, nejbližších podmínek pro ten prodej online a offline byl opravdu eh, ten zájem velice silný, takže to je dobrý signál pro parlament, který také eh, sdílí do značné míry to, tento názor a musím říci, že opravdu jsem byl pozitivně překvapen tou prezentaci Estonska o na téma e-justice, elektronická spravedlnost, tedy kde prezentovali celý ten systém elektronický systém a myslím si, že by bylo opravdu dobré, kdyby všichni členové toho to výboru viděli tuto prezentaci, protože pro nás například v České republice je to zatím jenom sen a myslím si, že stejně eh, by to mohlo být zajímavé i pro ostatní země vidět toto, abychom se tedy mohli inspirovat takovou prezentaci. A nyní paní Hautala. Děkuji. Také já vítám toto předsednictví založené na zdravém rozumu a chci se ještě připojit k tomu, že i ta předchozí předsednictví, například francouzské předsednictví, řeklo, že přichází jako skromné předsednictví. Takže čemu více důvěřujete, když estonské říká, že bude rozumné a to francouzské bylo takové umírněné. Těší mě, že máte velice praktický plán práce pro vaše předsednictví. Zmínil jste online prodej a příslušný návrh, ten považujeme za dobrý. Já velice uh, úzce spolupracuji s panem Arimondem z výboru pro obchod, což je příslušný výbor. Uh, a jak podotkl náš pan předseda, ano, je překvapující a mne těší, že tu vnímám tu opravdovou vůli eh, spojit eh, ta nařízení pro prodej online a offline, prodej zboží. Ale samozřejmě jsou tu eh, různá složitá témata. Jedním z nich je to, že digitální jednotný trh bude vyžadovat harmonizované regulační prostředí. A tady se dostáváme do situace, kdy pak členské státy ztratí nebo jim hrozí možnost, že ztratí některé podstatné výhrady a privilegia. My třeba používáme tu lhutu dvou let za, pro záruku. V běžném prodejním, v běžných prodejních pravidlech je to takový průměrný výsledek, takže máte již nějaký nápad, jak tedy maximálně uh, a harmonizovat to regulační prostředí a zároveň respektovat ty zvláštní, řekněme, privilegia nebo výhody, které panují v některých členských státech. Souhlasil byste s tím, abychom se snažili nalézt určité možnosti, jak tam zapracovat ten prvek trvanlivosti eh, produktů, zboží, Eh, do tohoto textu. Samozřejmě vím, že eh, to nebylo obsaženo v původním návrhu, ale od té doby, kdy parlament začal zpracovávat tyto naše myšlenky, tak si říkáme, jak přispět k udržitelnosti eh, vývoje i prostřednictvím tohoto návrhu. Další věc, zřejmě víte, že tento náš výbor i celý parlament následoval tedy ty návrhy o sjednocení eh, těch eh, právních postupů na úrovni EU. Pan předseda se usmívá, ale ono bylo těžké přesvědčit komisi, aby v tomto pokročila. A vím, že Estonsko i v uplynulých letech tento návrh podporovalo. Takže vnímáte tu nějakou možnost, jak přímo nebo nepřímo uh, podpořit tuto myšlenku, protože opravdu Evropská unie se eh, zvažuje jako opravdový organizační subjekt, ale nemá tedy proto příslušnou organizační strukturu. Děkuji, pan Foss. Guten Morgen. Hezké ráno. A mnohokrát děkuji za to, že jste se dnes mezi nás dostavil. Měl bych dva, tři body jako poznámky nebo částečně jako otázky. Ehm, ehm, ehm, naše hodnoty v této proměně, v této digitální proměně musíme i nadále udržet. A s tím určitě můžeme souhlasit, ale nemáte, nejste toho názoru, že naše hodnoty se také musí nějak přizpůsobit protože Máme tady staré myšlení, staré struktury, staré hodnoty eh, eh, a kdybychom je teď najednou eh, přetavili do nového světa, aniž by došlo k nějakému procesu přizpůsobení se. Řeknu to takto, to, co my tady, a toto je můj dojem z posledních let, to, co my tady v bodě ochrana dat děláme, to znamená ulpívání na staré struktuře, která tak, jak jsme ji měli v 80. letech, vlastně už nemu, nefunguje rozumně v dobách digitální revoluce. Ehm, držíme se nějakých ehm, schválení eh, a ehm, povolení, přestože v realitě eh, přesně vidíme, že naši občané Eh, souhlasí se vším, aby mohli využít nějaký přístroj nebo nějaký software nebo nějaký bezplatnou službu. A zároveň i nadále vše opíráme o toto eh, povolení a přitom víme, že tímto eh, je narušená soukromá sféra jednotlivců. Chtěl jsem pouze poukázat na to, že se musíme pustit do změn a že je musíme i připustit. A právě tady by Estonsko mohlo být takovým průkopníkem, protože eh, pro ty věci, na kterých jsme se už usnesli, je to už eh, pochopitelně příliš pozdě, ale měli bychom dbát na to, aby se některé věci uspůsobily novému světu. Zdá se mi to být velice důležité. A také, abychom připustili to, že dochází k těmto změnám a abychom nezůstali stát ve světě 80. let, kdy jsme všechno považovali za tak skvělé. A co se týče digital content, tady jsme v situaci, co se týče um, struktury, kterou předložila komise, já si myslím, že není dobré, že se tady smíchávají věci ze smluvního práva a práva spotřebitelského. Tady máme velmi obtížnou situaci a snažíme se hledat řešení, ta řešení najdeme a pravděpodobně to bude už v září, ale um, tady vidíme, že se dostáváme na hranice struktur. A musíme konec konců říct, že se stále více dostáváme do konfliktu eh, s tímto rozvolňováním hranic digitálního světa, kde smluvní právní věci, eh, které se týkají eh, práva na ochranu dat, toto všechno se dá rozvolnit, rozpustit. To, co dříve nebylo jen tak možné udělat. I tady si myslím, že se nedopracováváme vždycky k pragmatickým řešením mezi smluvním právem a digitálními záležitostmi. Pokusíme se o to, ale mm, nesmíme zapomínat na to, že to budou jenom takové prozatímní kroky, protože Ehm, když na, na vývoji vidíme, že musíme k tomu všemu přistupovat flexibilně. A toto není poslední ehm, řešení. Eh, eh, Meritelvo eh, předložil vynikající zprávu k robotice a ta nám jasně ukazuje, jak se to všechno znovu, všechno znovu mění. A dostáváme se do situací, kdy lidský projev vůle je najednou nahražen nějakými roboty a naše právní systémy na to nejsou připraveny. A myslím si, že tady bychom měli o tom daleko více přemýšlet a e, zvážit, v jakém směru se to všechno ubírá a jak bychom se rychle mohli přizpůsobit. A robotika tady s, přijde mnohem rychleji, než na to budou moci e, zákonodárci reagovat. Takže si myslím, že se musíme pohybovat o trošku rychleji a e, musíme i v naší legislativě nepostupovat více tvůrčím způsobem. Děkuji, pan Zvěvka. Bardzo dziękuję panie przewodniczący, e, e, dziękuję bardzo serdecznie panie ministrze. Děkuji pane předsedo a také já chci poděkovat panu ministrovi a v první řadě vám chci popřát mnoho úspěchu, protože si myslím, že učinit kroky vpřed v, v době, kdy se připravují pravidla pro prodej online a offline, to je opravdu zásadní. Já jsem měl eh, před pěti lety na začátku července 2012 možnost se zúčastnit zasedání ministrů vnitra, kdy začínalo mm, polské předsednictví. Bylo to v Sopotu a bylo eh, to zajímavé setkání paní komisařka Reding. Tam hovořila o evropském prodejním právu, tedy to. Eh, Pamatuji si, že tam byl i kolega Klaus Heine, Luigi Berlinger mm, za náš výbor a v určitou danou chvíli se to zastavilo. My jsme nevěděli, z jakých důvodů. Myslím si, že dnes jsme mohli po kročit mnohem více, kdyby k tomu jaksi nedošlo. Takže já si opravdu z celého srdce uh, Eh, přeji, abychom využili této chvíle, máme vítr v plachtách a pokročili s tím. Pane předsedo, ještě jednu věc. Týká se mé současné práce, revize, nařízení Brusel 2. To jsou velice důležitá témata. Eh, důležitá o to víc, že se týkají dětí a zajištění právní jistoty. Evropský parlament eh, tady eh, tak nějak eh, skromně zastává postoj pouze konzultační, kdy můžeme být takovým jakoby poradci rady, ale myslím si, že kruček za krokem se blížíme k závěrečné fázi této mé zprávy a chci se vás zeptat, pane ministře, jaký harmonogram máte pro toto téma na úrovni rady? Myslíte si, že opravdu můžeme očekávat, že v průběhu vašeho předsednictví se v tomto pokročí hodně ku předu? Ano, to byly tedy dotazy eh, kolegů z výboru, ale ještě tu máme další dotazy. Děkuji, pane předsedo. Já bych také chtěla poděkovat předsednictví za to, že zavítalo do našeho výboru a potom bych chtěla vyjádřit obecný obdiv k tomu, jak Estonsko zvládlo přechod v té digitální oblasti Eh, mohli bychom se vámi všichni inspirovat a chtěla bych také navázat na to, co říkal pan Foss, který zmiňoval zprávu o robotice, která vyvolala velký zájem, ale já vnímám, že otázka robotiky vyvolává na jedné straně veliké očekávání, ale na druhé straně také velké obavy. A myslím si, že zákonodárce by se měl věnovat této otázce. Komi- odpověď komise není příliš slibná a proto si myslím, že by bylo dobré, kdyby i Rada ministrů se věnovala této otázce a mohla vyvinout určitý tlak, aby eh, to přivedlo komisi k tomu, aby se chopila iniciativu a nebo otevřela diskuzi eh, v různých kruzích. Pokud jde o autorské právo, copyright, tak to je velmi složitá záležitost a naše frakce velmi obtížně eh, se tady k tomu dostává k nějaké pozici. A já jsem přesvědčena, eh, že výjimky by měly být harmonizovány na evropské úrovni, protože si nedovedu představit, jak bychom mohli našim občanům vysvětlit, že Evropa je svobodná, ale eh, v některých zemích je Eh, panorama, které je eh, svobodné, eh, kde mohou toto činit a v jiných zemích ne. Takže já jsem byla velmi přesvěd, překvapena pozicí EPP, kde oni říkají, že toto má být ponecháno na libovůli členských států, na jejich svobodném rozhodnutí. Vidíte tady nějakou naději, aby tady existovaly alespoň nějaké společné harmonizované výjimky na evropské úrovni? Děkuji. A paní Thank you very much. Děkuji vám. Je tu tolik tak důležitých eh, témat, takže mám také jednu otázku ohledně autorského práva. Konkrétně naše skupina si dělala starosti, že v návrhu směrnice na téma autorských práv je ta myšlenka zapojit ty infiltrační opatření, co se týče ochrany práv, ale také věci jako inovace. Mám na mysli článek 13 který by se měl věnovat tomu takzvanému value gap. A chtěli bychom vědět, jestli co se týče respektování judikatury soudního dvora, um, se snažíme opravdu o zachování té citlivé rovnováhy mezi základními právy a ochranou spotřebitele. Ono bude to také důležité pro estonské předsednictví, protože zřejmě zahájíme i jednání v rámci trialogu. Děkuji, pan Vogan. Co nejsem, Nejprve bych eh, chtěl také poděkovat za to, že jste se dnes mezi nás dostavil eh, poskytl nám velice eh, důležitý náhled vašeho pracovního programu. Mluvil jste o jedné složce, která pro mě je velice důležitá, mm, SATCAP nebo CAPSAT online. A v této souvislosti už jste se určitě eh, dostal k otázkám, kolem kterých se tady točíme, protože je tady dost velké zmatení, nebo se mm, říkají různé věci o principu země původu. To je v první části velice důležité, ale zároveň eh, se mluví o eh, současné složce soudního práva. Mm, a tady bych měl jednu otázku. Jak hodnotíte vy eh, tento případ Guy UK? Eh, myslíte si, nebo možná bych měl trošičku to ještě rozvést více, Eh, ten případ eh, bude eh, rozhodnut jednoho dne Evropskou komisí. Potom možná dojde k mm, soudnímu procesu. Někteří naši kolegové jsou toho názoru, že, tento, že musíme nejprve vyčkat, jak dopadne tento případ, než budeme pokračovat se složkou kapsat. Já tento názor nezdílím, protože jinak bychom ještě za pět let vyseli na tomto nařízení. Otázka se teď týká vašeho hodnocení. Myslíte si, že Eh, tento případ eh, UK bude mít dopad na to, jestli televizní eh, vysílatelé a producenti se budou moci domluvit i v rámci geoblockingu, anebo ne. To je totiž ona kritická otázka v této souvislosti. Já osobně si to nemyslím, protože si myslím, že tento případ konkurenční je specifický, konkrétní případ nebo jednotlivý případ, ale zajímalo by mě vaše zhodnocení situace. So is... Tak Toto byly všechny další otázky. Pane ministře, prosím, mohl byste na ně odpovědět. Pane předsedo, vážení poslanci, dovolte mi, abych nejprve vyjádřil svou poděkování za vaše gratulace, za vaše přání a za, eh, vaše, za ty příspěvky vaše když byla tady celá řada otázek, Mluvilo se o hodnotách um, um, rozpracování zákonů a e, já bych e, řekl, že e, iniciativa lepší regulace, kterou začala komise, to není nějaká retorika nebo eufemismus. Já to opravdu považuji za důležitou věc. Uh, protože tady není nějaký deficit nových eh, zákonů eh, na západní polokouli, ale měli bychom mít dobré cestovní mapy a na důkazní přemena na to, co potřebujeme pro novou legislativu. A proto jsme také mm, eh, naše mm, ostatní aktéry a strany rozpracovali takovou, takový program, mm, takovou cestu, kterou máme eh, sledovat, tak abychom mohli připravit legislativu a doufám, že příští předsednictví eh, bude tento cíl také sledovat. V roce 1920 eh, Estonsko získalo svou nezávislost a začali jsme tehdy pracovat na našem prvním zákonníku, občanském zákonníku a trvalo to 20 let, než eh, tedy naším vzorem byl německý zákonník, eh, německý občanský zákonník BGB. A v květnu roku 1940 eh, pak akademická studijní skupina tu ukončila tuto práci a o čtyři týdny, čtyři léta později se na tom pracovali další think tanky. Takže tady vlastně Já si velmi bolestně vzpomínám na všechny tyto eh, doby. Eh, legislativa by měla být založena na praktické základě. A nebyly by tam to být nějaké vzdušné zámky plné ideálu. Dovolte mi, bych řekl toto teď, zvažuji praktické otázky. Jak řekl pan předseda, mluvil o e-justice a naše předsednictví uh, Ehm, bude velice rádo, když tady bude mít tento eh, závazek. Na jedné straně ehm, jde o naše eh, národní zkušenosti, na druhé straně ehm, bychom rádi měli nějakou vizi, která pak by měla být zapracována do nějakého plánu pro Evropu. A jak už komise už připravuje eh, eh, novou agendu eh, digitální mm, spravedlnosti, digital justice, a proto by byl velice důležitý pohled komise na toto. Když mluvíme o mm, tom, co říkala paní Hautala, mluvila o návrhu smluvního práva. Nejprve bych rád konstatoval, že před touto neformální eh, schůzkou eh, došlo k analýze refitu. Ale ta nám jasně ukázala, že že široká působnost eh, bude užitečná z praktického hlediska a že bychom se mohli vyhnout hrozbám pro spotřebitele, když se k tomu postavíme rozumně. Teď jsme v situaci, kdy Máme mandát z rady, abychom se dostali předu, protože jsme eh, našli eh, pole působnosti něco, co tady bylo jaksi zmraženo po nějakou dobu. Teď se můžeme posunout předu. A eh, určitě bychom měli najít rozumný způsob, který zaručí klientům v různých národních systémech lepší situaci, nebudeme tady ztraceni. Jsem si jist, že na setkání s jednotlivými pracovními skupinami nebo stranami se budeme této otázce věnovat. Musí se najít nějaká solidní základna, solidní e, záruka, která pak bude představena i v radě a v parlamentu, i těchto, parlamentech těchto zemích. E, bude to takový mandát. Druhá věc Tady šlo o sjednocené právo v oblasti eh, správ, správního práva. Ano, tady Zákon je nástroj, který by měl život usnadnit a učinit život eh, předvídatelnějším pro občany, podniky ehm, ehm, a také ostatní tato eh, administrativní um, ujednání nebo nařízení by určitě měly přinést, měla přinést další hodnotu. Na druhé straně víme, že je to veliké dilema, veliká výzva, že je to jakýsi procedurální mechanismus, který je v rukou národních, eh, eh, zemí, národních hm, pravomocí. Z filozofického hlediska bych velice vítal takovou iniciativu, ale vím, že eh, je tu také mm, eh, realita. Takže si myslím, že je to silná iniciativa, ale je také v rukou parlamentu, který by měl vyzvat členské státy, aby jednali. To, co zmiňoval pan Foss, mluvil o hodnotách zase. Mluvíme tady o smluvním právu. A o to, zdali by se mohla eh, zničit jádro eh, technologie a přidané hodnoty pro eh, trh. Já bych řekl, že jádrem by mělo být vyvážené řešení. Nebudeme chtít žít někde v džungli. Jasná pravidla jsou předpokladem pro volný trh a pro obranu jednotlivých svobod. Ale tato jasná pravidla by neměla eh, eh, být eh, velkým břemenem, takovým overkillem. Nechtěl, neřekl bych, protože mé moto budou, bude praktická práce, kdy musíme se podívat z realistického úhlu pohledu na různé věci a zároveň jsou tyto věci založeny na filozofickém základě. Myslím si, že nemůžeme úplně tyto věci oddělovat. Musíme je na ně nahlížet paralelně a pokračovat eh, v naší praktické práci. Ale složky cílem složek je využít eh, plně potenciálu digitálního jednotného trhu a neomezovat ho. Pak eh, tady máme eh, nařízení, která parlament už schválil, ehm, například nařízení o ochraně dat, eh, platit od května příštího roku. To je opravdu, tady máme velikánské rozdíly dnes v národních právních řádech a určitě to bude vřemenem pro národní nařízení o právní řády. Proto si myslím, že eh, na evropské úrovni je zapotřebí eh, schválit nebo udělat takovou studii postlegislativní. To, to bylo vlastně to je důležité eh, v praxi, než to nařízení vejde v platnost. Když mluvíme o tom, co zmiňoval pan Zvěvka. To bylo opravdu krásné setkání v Sopotech. A pak eh, bruselská iniciativa 2A. Rád bych řekl, že, budu, že jsem poctěn To je takový eh, labirint, eh, Look uh, no, tauru Notauru, eh, máme tady práci na těch pracovních skupin. První čtení tohoto návrhu skončilo v květnu tohoto roku a mm, jedna z klíčových otázek je mm, velká diskuze, která je spojena s tím, jak eh, se postavit těm hlavním úřadům, klíčovým úřadům. My se tady snažíme investovat co nejvíce energie do těch jednotlivých pracovních skupin a budeme to procházet po jednotlivých článcích, abychom zjistili, kde máme možnou základnu pro docílení kompromisu. Chtěli bychom asi je to optimistické, ale to je naše skutečné přání. Rádi bychom se dostali přes tuto fázi eh, eh, k, v našem během našeho předsednictví k politické diskuzi. Mohli bychom vést dobrou politickou diskuzi na konci našeho předsednictví k eh, této iniciativě. A jak jsem řekl, základním přístup Eh, tady budou právě práva dětí, jak bylo zmíněno. Ještě bych rád dodal něco, co věc zmínila paní Houtela. Ehm, mezera v, našich hodnotách na value gap. Pan Vilken o tom také mluvil. Omluvil o kapsat. Tohle je něco, co bych v rámci našeho předsednictví, kde, bych chtěl najít nebo, nebo čekat na řešení z komise. To je také důvod, proč se eh, setkáme se s parlamentním zpravodajem. A iniciativa na přijít i z komise. Ano, vím, že tento případ Sky, to je případ z no, soutěžního práva. E, otázka je, jak to bude interpretováno později. A tato, tato část legislativy musí být uvedena do příslušného kontextu, ale to je e, něco, z čeho jsem docela smutný. A jak já to chápu, tak eh, eh, měla, komise by měla dát jistotu aktérům na trhu, parlamentu, členským státům v tom, jak můžeme jak můžeme postupovat eh, dál. Je, uvidíme, jestli to odkládání tohoto případu Skycase někam povede. To je něco, kde bych rád ehm, viděl nějaká řešení z komise nebo nějaké prohlášení, které by z komise přišlo. Eh, můj pohled na věc je jasný. Kvůli zachování digitálního jednotného trhu bychom měli pokročit dále, jak jste právě zmínili. Správně zmínili. Dovolte mi ještě, abych řekl že tento případ eh, mnoho value gap, to je zase, protože v kapsat 2 eh, máme několik ambivalentních otázek, tři ambivalentní otázky, o kterých se diskutuje a to je určitě věc pro ony strany eh, z pracovní skupiny, které by měly najít určité východisko, které bude fungovat, určitou jistotu a rád bych byl, kdyby se, mm, se pracovali k nějakému praktickému výsledku. Ehm, kdybychom mohli udělat větší krok, to bylo, bude dobré, určitě to bude to nejlepší řešení, když najdeme kompromis, který nám dá možnost eh, se k tomu prakticky postavit, tak to, to, to bych já preferoval. Takže tolik mé krátké poznámky k těmto tématům a k agendě. Děkuji. There was also question about... Pak tu byla ještě otázka ohledně robotiky a toho, jak pokročit eh, s i s touto iniciativou. Dovolte mi, abych eh, řekl, eh, že v Talinu jsme měli automobilovou nehodu způsobenou opilým řidičem. Bylo to ale v dávné minulosti, tehdy neexistovala žádná pravidla pro nehody v opilosti a soud se musel zabývat tím, co s tím dělat a bylo rozhodnuto, že to nebyla vražda, protože tam došlo k, jaksi k narušení toho fyzického zdraví. Tehdy tato oblast nebyla regulována a tehdy církevní soud rozhodl, že prostě musí tento člověk, ten vyník, sedět na studné lavici po dva měsíce v kostele. Já to zmiňuji jenom jako takovou anekdotu, i když skončila tragicky. Ale a, již je realitou to, že mnohokrát ta technologie by měla zajít tedy dál, co se týče možné regulace. Ale je to obava, že to můžeme přehnat s tou regulací, ale když se díváme na to, co nyní máme, ano, máme nová technologická řešení, například automobily, které eh, řídí sami, brzy eh, to tedy bude implementováno, je to v pilotní fázi také v Estonsku můžeme být hrdí na to, že máme pilotní projekt, který eh, začal právě podobně jako ta oblast Sky, eh, což jsou takové ty malé roboty, které rozvážejí ty balíčky s čínským jídlem, Myslím, že tento pilotní projekt probíhá také v Londýně nebo v některých amerických státech, ale je to nedostatek jaksi právního pořádku. Těším se na, to, na ten postup v této zprávě. Ono je tu celá řada prvků, které je třeba ještě probrat a já za předsednictví bych chtěl apelovat na komisi, aby se opravdu věnovala a velice opatrně začala projednávat toto téma, protože tady se jedná o budoucí legislativu, kterou rozhodně v budoucnosti budeme potřebovat a nyní tedy nastala chvíle se tomu začít věnovat. Myslím si, že to je velice, velice odůvodněná iniciativa. Já vám, pane ministře, velice děkuji, že jste se k nám dnes dostavil, abyste se s námi podělil o váš názor na to, co vaše předsednictví hodlá provádět v průběhu vašeho semestru. Musím říci, že to vnímám velice pozitivně, mám takový dobrý pocit z té energie, kterou, s kterou vaše předsednictví začíná práci a já doufám, že se tato energie zachová v průběhu celého toho půl roku a povede k opravdu hmatatelným kvalitním výsledkům na závěr vašeho předsednictví. Takže ještě jednou vám děkuji za návštěvu a budu doufat, že se nám podaří získat tu prezentaci Eh, o eh, tématu e-justice, eh, elektronické spravedlnosti pro členy výboru. Ano, děkuji, pane předsedo. Opravdu jsem rád, že jsem tady mohl být mezi vámi a mohu říci, že podobně jako politici musíme říci tedy, že vám hodně nasloucháme, tedy jakožto parlamentu a vašemu výboru. Děkuji. Uh, dear colleagues, we continue by item number five. teď se dostáváme k bodu číslo pět a já bych rád přivítal pana profesora Stefana Madause z Univerzity Martina Lutera v Německu a také doktora Reinharda Damana, který je partnerem na Clifford Chance Europe LLP. Předložili dvě studie, vypracovali dvě studie o návrhu o platební neschopnosti. Studie pana Madause se věnuje dopadu návrhu na malé a střední podniky. Identifikují se a vysvětlují se tady eh, záležitosti malých a středních podniků, eh, jednak jako dlužníků i jako věřitelů. Dokument, který eh, připravil pan Daman, se zaměřuje na dopad návrhu na ochranu věřitelů. Na tomto zasedání budeme mít výměnu názorů právě k tomuto návrhu Eh, slovo dostane nejprve pan profesor Madaus 10 minut a potom eh, slovo dostane pan Daman. Hm, máte slovo, pane Madaus, na 10 minut. Eh, dobré dopoledne, pane předsedo. Mohl bych hovořit jako první, protože slajdy, které jsou promítány, jsou mé, pokud tomu dobře rozumím. Dobře, takže slovo má jako první pan doktor Daman. Děkuji. Rád bych zdůraznil, že jsem přesvědčiv, že preventivní restrukturalizace je šancí pro Evropu zvýšit efektivitu eh, oblasti platební neschopnosti. Pokud se zamyslíme nad současnou situací, tak tady máme nejrůznější přístupy v různých členských státech Eh, pokud jde o preventivní postupy. A já bych se hm, zkrátka chtěl zeptat na to, co je nejlepší model pro Evropu, protože my se snažíme dát dohromady, co funguje, co funguje dobře a srovnat to s tím, co funguje v různých členských státech, tak abychom nalezli ten nejlepší návrh. A proto si myslím, že směrnice je velice zajímavým prvním krokem, který jasně směřuje eh, tím správným směrem. Samozřejmě, že v některých případech bude potřeba situaci více vyjasnit a dále se eh, nad tím zamyslet. Pokud se podíváme na problémy platební neschopnosti, tak jak to vlastně vypadá? máme vyjednávání o plánu eh, restrukturalizace a tam většinou potřebujete jednomyslný souhlas všech věřitelů. A pokud tam není jednomyslnost, tak potom musíte eh, vytvořit nějaký mechanismus krem down, tak aby většina věřitelů se mohla eh, dohodnout na tom plánu restrukturalizace a proto vy musíte nalézt eh, řešení, abyste eh, dostali z toho ven ty vlastníky, eh, kteří jsou bez prostředků, kteří jsou nesolventní. Ehm, je tady ještě jeden prvek a to je individuální nebo kolektivní moratorium, aby se chránila vyjednávání, aby, se, aby tady byla ochrana a aby se podpořila vyjednávání, tedy eh, snaha najlézt řešení v zájmu dlužitele i většiny eh, věřitelů. Potřebujete také ustanovení, která by podpořila eh, prozatímní nebo nové financování, protože dlužník, který je v obtížích, musí získat prostředky a banky a fondy poskytnout toto nové financování, pokud bude existovat právní rámec, který poskytne právní jistotu. A proto se podíváme na ustanovení Safe Harbor, protože to je klíčový prvek v této souvislosti. Druhá věc, kterou bych rád zdůraznil, je pružnost procesu Eh, před eh, nesolvenčností, to musí být něco se velmi jednoduché, s jednoduchou strukturou a musí tam být eh, omezené zakročení soudu, protože jakmile se do toho pustí soud, tak dojde na řízení, dojde ke spuštění a proto si myslím, že v té fázi před nesolventností by ten vstup soudu měl být poměrně omezený, aby to urychlilo ten proces. Tady je nespytné zahájit uh, to restrukturalizační eh, řízení co nejrychleji, nebo ten postup co nejrychleji. Čím dříve, tím lépe. Když eh, se obrátíte na zubaře a zubař má ošetřit váš problém, pokud eh, se vám to podaří v rané fázi, tak vám to velmi pomůže, zachrání vás to a pokud se k zubaři dostavíte až příliš pozdě, tak eh, vás to mm, do určité míry poškodí, protože přijdete o zuby. Takže skutečnost je taková, že čím dříve se zakročí, tím dříve. Potom je tady, eh, tady ten problém, že pokud vstoupíte do práv eh, věřitelů, tak tady vznikne problém pakta Sonservanda. Ve skutečnosti je to tak, že práva věřitelů musí být odůvodněna. A pokud do toho vstoupíte příliš brzy a řeknete dlužníkovi, Ehm, teď eh, už eh, nemusíte splácet své dluhy, tak on to samozřejmě využije a řekne, ano, to je skvělé a já eh, si to tady 4, 5, 6, 12 měsíců využiji a nebudu platit své dluhy. Takže tady je potřeba nalézt rovnováhu mezi těmito dvěma situacemi, které jsou vzájemně v rozporu. Jak členské státy tyto věci řeší a jaké je řešení, eh, které navrhuje směrnice? Podívejme se eh, na, na model řešimu, eh, režimu urovnání, tak tam je mechanismus krem down, který je omezený na třídy věřitelů. Tam není cross-class krem down a Mm, tady mm, vlastně není automatické moratorium, to znamená, není tam ani individuální, ani kolektivní moratorium a není tam žádné ustanovení, které by podpuzovalo nové nebo dosavadní financování. A, a ani tam není jmenování nějakého, nějaké osoby, mm, odborníka eh, které v oblasti restrukturalizace. Úspěch tohoto postupu může být vysvětlen soudním systémem ve Spojeném království, kde toto platí, a mm, také pozicí soudce. Tam je mm, mnoho různých eh, rozdílů eh, a, a Ehm, soudce je takto do této pozice jmenován po té, co už má za sebou dlouholetou kariéru, lidé mu naslouchají, má velký respekt a velmi, je velmi akceptován. Já si nejsem jistý, jestli systém Spojeného království by mohl být snadno přenesen na jiné členské státy, protože když se podíváme třeba na německý nebo francouzský systém, tak ty nejsou stejné, nemají stejný uh, Eh, justiční systém, takže by to asi nefungovalo. Francie, druhá země. Tady je model dvou fází. Nejprve nějaké smírčí řízení, mm, kde jsou různé pojistky. V té první eh, fázi máme konsensuální restrukturalizaci dluhu. Je tady mechanismus eh, toho individuálního moratoria, je tam určité mm, období a když nějaký dlužník e, se tady snaží vynodit si ty peníze, chce to vše urychlit, tak je tady určitá technická možnost jak eh, tedy eh, zasáhnout. V zásadě to funguje velmi dobře, velmi málo se to využívá, protože je to určitá hrozba a ta hrozba funguje. Potřebujete tedy určitý nástroj, jak se snadno obrátit na soud a říct, eh, že ehm, tam, kde je nějaká snaha vydírání nebo tlači, tlaku na ostatní eh, věřitele a dlužníka, tak tam je potom ta možnost eh, ta vyjednávání usnadnit. Ehm, pokud někdo chce tomu vyjednávání zabránit. Ehm, potom eh, je tady také omezené zasahování soudu. V druhé fázi je tady mechanismus krem down. Eh, ve zjednodušeném nesolvenčním eh, řízení, mm, což je vlastně taková zjednodušená pojistka. Tady není eh, cram down, není možnost udělat cram down na vlastníka. Já si myslím, že tohle by bylo potřeba změnit. Tak když se podíváme na Německo, tak v Německu není postup preventivní restrukturalizace, ale je tady Ehm, postup restrukturalizace dluhů a může se s tím ehm, začít ve velmi rané fázi v případě, že hrozí nesolventnost a ehm, tady je možné mm, se připravit na plán a je tady velmi robustní ustanovení, které může zabránit eh, cram down a cross class cram down je tady určitý eh, test eh, spravedlnosti a, a pravidlo absolutní priority. A to je systém, který je jednoduchý a funguje velmi dobře. Když se podíváte na Španělsko, Itálsko, Itálii a Polsko, tak tady je vidět, že po krizi se tady zavedly určité předinsolvenční postupy a mm, je to určitá směs moratoria a, mechanismu krem down určitého typu. Ehm, moratorium se omezuje na čtyři měsíce a já si nejsem úplně jist, jestli tyto postupy v praxi mohou dobře fungovat Eh, Polsko je právě zavedlo před několika měsíci, Španělsko eh, v roce 2006 a Itálie mění eh, velmi často své právo. Takže já nejsem příliš přesvědčen, že tyto systémy bychom měli vnímat jako příklad. Když se podíváte na Nizozemsko, tak oni mají návrh zákona, ten připravují ve Finsku, mm, tak tam je zjednodušený postup, podobně jako v Německu, pro mm, restrukturalizaci a e, v případě, že hrozí nesolventnost, tak se to může spustit. A e, to řešení je určitý, určitá směs z toho francouzského modelu e, a potom je tam ten model té dohody, a je to vlastně obohaceno ještě o, o kapitolu 11 z USA. A já si myslím, že členské státy by dnes měly mít eh, svobodu navrhnout různá eh, preventivní eh, opatření pro restrukturalizaci, ale měl by tam být nějaký rámec, který by byl v souladu se směrnicí. Mohl by to být takový mix různých opatření. Já si myslím, že ty eh, německé postupy, nějaké ty pojistky a tak, to by nemuselo nutně spadat do té směrnice. Doporučoval bych, abychom eh, uznali v článku 4.2 směrnice fakt, že existuje ten dvoukrokový eh, model, který velmi dobře funguje ve Francii a ten by měl být ve, výslovně povolen směrnicí a ta možnost jmenovat e, nějakého praktika, mm, to by tak e, mělo být v té e, předfázi před insolventností. Nepotřebu, není potřeba mít automatické moratorium, protože v té rané fázi je to kontraproduktivní. To se inspiruje tím francouzským modelem, který je podle mě nejlepší a potom tam budou další mechanismy, které by usnadnily jednání. Pokud jde o tu druhou fázi, tady jsem přesvědčen, eh, že americká eh, kapitola 11 a ten Kremdal model, že to je poměrně složité a nákladné. Může to být vhodné pro velmi veliké případy, ale to jsou velmi ojedinělé případy, jeden nebo dva případy ročně, velká restrukturalizace jako CDG, mm, tak to, v takových případech to funguje velmi dobře, ale nejsem si jist, zda by to měl být standardní model pro Evropu. A jsem přesvědčen, že ten eh, zjednodušený, eh, silný eh, německý model, to je atraktivnější mnohem více pro Evropu, protože je to opravdu velmi solidní. Ehm, prevence pardon, zásah soudu je nezbytný, ale eh, já si myslím, že tam soud musí provést eh, určitou eh, zkoušku, zda je tady preferenční právo určitých věřitelů, potřebujete pojistné mechanismy a potřebujete to v případě cram down a cross v případě cross-class eh, cram-down, tam potřebujete zásah soudu. Pokud jde o automatické moratorium, tak to, co dnes bylo předloženo, to jsou to čtyři měsíce plus čtyři měsíce plus čtyři měsíce. A tady si myslím, že by to mělo být omezeno, takže ten závěr je, že bychom měli mít něco, co bude kratší. Když se podíváte na Španělsko a Itálii, tak tam je to čtyři měsíce a já si myslím, že tady je eh, potřeba mít ten test eh, nejlepšího zájmu. To je mm, takový poměrně dobrý model. Je to jasné. A dnes tady chybí zvláštní ustanovení pro skupinu eh, podniků, protože v evropském kontextu tato skupina podniků hraje důležitou úlohu a proto by tam měly být i nějaká ustanovení, která budou toto ošetřovat. A závěrem E, návrh směrnice se zdá být velmi zajímavý. Je to atraktivní návrh s některými drobnostmi, které musí být změněny, takže tam působnost musíme samozřejmě vyjasnit e, a tak abychom tam zohlednili ten dvoufázový model a ten cram down by měl být zjednodušen. Chtěl bych doporučen, doporučit německý přístup, který je podle mého názoru jednodušší a atraktivnější pro evropské prostředí. Děkuji. Já vám děkuji za prezentaci. A nyní tedy pan profesor Madaus, máte opět 10 minut. Děkuji. Já jsem si připravil prezentaci na téma dopadu, kterou by ta směrnice měla na mikro, malé střední podniky. No, it's not. Okay. Um, maybe that's a good chance to... možná toto je dobrá příležitost, abych řekl několika slovy tu hlavní myšlenku směrnice. O co se tu jedná? řekneme, um, nízká míra harmonizace insolvenčního práva. Směrnice se bude zabývat vyrovnáním dluhu a institucemi, které budou řídit ta insolvenční řízení Tady máme to předinsolvenční eh, řízení. To znamená, ještě se nenacházíme v insolvenčních postupech. To znamená, z právního hlediska, co se doktriny týče, tak eh, je to oblast podnikového práva, restrukturalizace, v podstatě přejednání těch úvěrových smluv. A tady potřebujeme změnit ty smlouvy za úplného souhlasu všech zúčastněných stran. A toto je tady problém, protože pokud to bude fungovat, tak to bude výborné a častokrát to funguje, ale pak jsou tu větší či menší podniky, u kterých to nefunguje. té, co věřitelé nechtějí převyjednat ty podmínky a zavést tedy ten úvěr do insolvenčního řízení, tak právě o tyto případy se jedná. Otázkou tady je, jak zavést tu restrukturalizaci, která bývá dobrá pro většinu těch aktérů, ale může tak nějak na, eh, může být zablokována nebo eh, se jí vyhýbají někteří aktéři. Komise se tedy snažila Samozřejmě to nebyla vyloženě její myšlenka, protože většina eh, členských států má nějaké insolvenční mechanismy, aby tak nějak eh, disciplinovala tady ty, eh, řekněme, špatné dlužníky. Takže máme tu tedy mechanismy, jsou tu nejrůznější termíny, jako ten cram down, ten stay, neboli to moratorium, nejlepší zájmy a podobně. To je všechno převzaté zejména z americké uh, insolvenční legislativy, protože tam je to uh, nejrozvinutější, je to takový zásadní právní model. Uh, Nicméně stále panuje určité napětí, možná si můžete eh, přečíst mnoho komentářů, zejména od eh, francouzských, německých či východoevropských odborníků. Vy to prostě nemůžete takto do smluvního práva vložit ty insolvenční podmínky nebo ty předinsolvenční. To je opravdu taková ta fáze hodně předvčasná, jak tady kolega podotkl a týká se opravdu jen malé části problému, to znamená, uh, někteří na to nehlížejí příliš pozitivně. Takže toto konkrétně máme na mysli. Naprosto eh, ve všem nemohu souhlasit se, s kolegou, že ty silné solvenční, insolvenční mechanismy zavádět, pokud nebyl proveden nějaký test a nejedná se o závažný problém. Takže to byl úvod, už máme jenom 6 eh, minutek a o co se tedy jedná? Zásadní rozlišení toho rozsahu. Myslím, že hlavní problém z toho hlediska insolvence je, když se podíváme, jak evropská legislativa definuje ty mikro, malé a střední podniky, konkrétní problém vyvstává um, tady u mikropodniků. To jsou podniky, které mají méně než 10 zaměstnanců a obrat, roční obrat nižší než 2 miliony eur, což je většina evropských podniků. Co se týče tedy počtu, ne toho obratu, většina podniků v Evropě, v jižní a východní Evropě, to jsou právě ty mikropodniky. Buď je to pouze jeden jediný zaměstnanec, nebo prostě podnik, který má pár zaměstnanců. Vede to eh, jaksi, k chudobě jakmile se dostanou do finanční potíži, je to opravdu malý manevrovací prostor. Ale u malých a středních podniků, tak jak jsou definovány evropskou legislativou, ty jsou spíše tedy větší. Více než 10 a méně než 50 zaměstnanců, nebo více než 50 a méně než 250 zaměstnanců, což jsou podniky, o kterých bychom řekli, ty jsou dobré pro běžné insolvenční řízení, nemusí mít nějaké privilegované zacházení tyto kategorie opravdu mohou fungovat eh, v rámci normálních tedy insolvenčních řízení. Takže já bych řekl, že bychom se měli soustředit na ty mikropodniky. Takže jak je to se směrnicí? První problém vystává v rámci těch mikropodniků z hlediska věřitelů, že mikropodniku máte tedy smluvního partnera, který zažívá těžké období, problém pro podnik je prostě, že eh, jak si eh, nemůže eh, vyplácet v té předčasné fázi, podnik nemůže jak si zaplatit, uhradit své faktury a to je zásadní problém pro mikropodnik vzhledem k tomu, jak, jak si u nich fungují eh, to, to samé, samotné podnikání. Většinou mají jednoho či dva hlavní partnery a pokud ti zastaví tyto přísuny, tak to je opravdu zásadní problém. Hrozí chudoba, nemohou vyplácet, protože nemají příjmy a vede to tedy k dalšímu insolvenčnímu řízení. Pro malé a střední podniky je to odlišné tam mohou mít více jaksi kapitálu a také mají jaksi větší portfolio těch partnerů, takže eh, se mohou jaksi udržet nad vodou po několik týdnů či měsíců. Plánování mikropodniky, a eh, mohou mít problémy s, to, s tím převědnáváním. Většina eh, podniků proto vyjednávání těžko přizve mikropodniky, proto vyjednávání prostě o ně nezajímají, to nejsou velké podniky, nebo je prostě úplně ignorují, protože ani ten samotný dluh pro restrukturalizaci není tak rozsáhlý. Takže z tohoto hlediska by se obraceli na velké banky, na velké eh, věřitele, ale těžko na mikropodniky. Takže jsou tím málo postiženi nebo jsou prostě ignorováni, protože tady není moc ve hře. A tady to vyrovnání, a je to napojeno i na to moratorium, pokud se ale na to zaměříte, na ten ekonomický dopad toho nevyrovnání nebo umoření, Tady to není příliš podstatné, ono to není napojeno na to moratorium. O nějaké dva, tři roky, kdy to nebylo vyrovnáno, tak asi e, tu nebude panovat důvěra, ale ani tedy nějaký ten dopad toho vyrovnání také zase není zásadní. Když o to otočíme na druhou stranu, e, co se týče dlužníků, První eh, dobrá věc je ten systém včasného varování ve směrnici. Většina eh, států to, tento systém má pro malé a střední podniky. Je to nápomocné pro ty podniky, mají takové poradenské orgány nebo podnikatelské kluby, které nabízejí zdarma poradenství, daňové poradenství prostě toho, jak se vyrovnat s tím dluhem, s finančními potížemi a to je opravdu velice užitečné pro malé a mikropodniky. Pak to moratorium, když e, jakožto mikrodlužník máte e, jeden úvěr u banky, takže ta finanční struktura pro mikrodlužníka závisí na tom, jak tady komunikujete s bankou, navrhnete odložení e, toho eh, vyrovnání prostě jednáte a možná za dvě či tři, eh, dvě či tři týdny nemusíte čekat, do druhého dne se to většinou eh, dozvíte, takže ani to moratorium není dlouhé. Ale u malých i středních podniků je to odlišné, tam prostě ti dodavatele, prostě těch zúčastněných stran je více, to projednávání, opětné vyjednávání trvá déle a to je již obsaženo ve směrnici. Plánování pro mikro a malé podniky je velice odlišné. V článcích 10, 11 ono je to složité i pro insolvenčního odborníka, jako jsem já, a, a o to hůř ještě pro nějakého teseře či zedníka, který si to přečte, aby tedy věděl, jak, jak to eh, transponovat, jak to pochopit. Určitě budou potřebovat poradenství a výtěžek tady toho je, pokud tady tam máte nějakou šablonu otázek a odpovědí, oni prostě to mohou se pokusit odpovědět, ale budou pokrač- potřebovat poradenství. Oni v často ani některé ty finanční konkrétní údaje neznají, ehm, takže určitě e, ohledně samotného chodu podniku by potřebovali e, prostě poradenství. Takže zase poradenství tady je opravdu velice důležité. Ty safe harbory pro financování, to je dobré. A co se týče toho umoření, to je důležité pro mikro a malé střední podniky. Většinou je řídí tedy podnik, podnikatel a, a bývá to nějaká záruka dluhu. U těch malých podniků to je důležité nejen pro samotný podnik, ale samotného podnikatele, tedy aby mohl znovu začít svůj eh, jaksi soukromý život, ale i další podnikání. No a jaké jsou klíčové závěry? Soustředit se na konkrétní potřeby mikropodniku, zjistit, co je konkrétně pro ně dobré, Měli bychom je tak nějak ochránit od toho dopadu, jaký mají jiní podnikatelští jaksi, eh, subjekty. Eh, platí to i pro to plánování, konkrétně pro mikropodniky. Co se eh, dlužníků týče, ti mikrodlužníci konkrétně specificky potřebují poradenství prostě jenom spoléhat na nějaké šablony, technické modely, to může fungovat, ale opravdu takovýto mikropodnikatelé si ani nemají ponětí, že něco takového existuje. A chci říci, že to urychlené umoření, to je tady opravdu naprosto zásadní, takže my se těšíme na možné návrhy z vaší strany. Děkuji. Děkuji. Mm, za tuto skvělou prezentaci. Uh, A teď máme čas, ne zas tak moc čas, ale pár minut na reakce našich kolegů, eh, paní eh, Rajna. Děkuji, pane předsedo. Eh, náš stínový zpravodaj pan Kofraty nemůže být eh, přítomen, takže přečteme mm, text, který připravil a potom se eh, za sebe také zeptám na pár věcí. Autory prezentace. Děkuji za váš přehled který nám poskytuje takový šir, širší obraz naší práce. Jako skupina EST jsme si plně vědomi skutečnosti, že ekonomická krize Ehm, ehm, přinesla velké dopady na mnohé podniky a tyto ehm, dopady ještě nebyly vyřešeny. Jsme přesvědčeni o tom, že je důležité, abychom tady měli v nástroje, tak abychom mohli podniky restrukturovat před insolvenčním řízením. A to by mohlo znamenat možnost už uchránit pracovní místa. Z tohoto důvodu vítáme návrh eh, rámcové dohody o insolvencnosti. Je to důležité, důležité opatření eh, zaměřená na restrukturační postup příležitost. Pozitivně se díváme na návrh druhé šance a toto musí být propojeno se silnějším eh, regulací, tak abychom zaručili sociálně zodpovědné chování. Všichni aktoři, kteří jsou, eh, budou angažováni v takovém možném insolvenčním řízení, věřitele, eh, ostatní mají velký zájem na tom, aby to byl dobrý, silný restrukturační proces. Takže mnoho vylepšení je nutných v tomto návrhu. Některé se týkají pozice zaměstnanců a obzvláště důležité je to pro naši skupinu. Takže v prestrukturačním plánu ten normálně nepokrývá pouze finanční otázky, ale také organizační aspekty. Zabývá se otázkami obměňování a pracovní podmínkami zaměstnanců a v těchto případech si myslíme, že konzultace Eh, rané začlenění a, eh, a souhlas zaměstnanců je důležitá. Myslíme si, že ne všichni věřitelé jsou na stejné úrovni a že legislativa z Evropské unie by měla poskytnout větší ochranu těm slabším. Je důležité, aby tady bylo zaručeno příslušné právo. Restrukturační proces by neměl být negativní dopad na pracovníky, například během období dělení moratoria na mzdy. Tyto přitom eh, mzdy zaměstnanců by eh, tady neměly být tímto pozastaveny. A teď přejdu mm, k mým vlastním otázkám, otázce. Velmi jsem ocenila vaši prezentaci, ale neměli bychom se taky podívat nejen na Eh, perspektivy podniku a mm, celkovou situaci, která eh, může nastat, když se vyskytnou potíže eh, s řízením mm, insolvenčním, ještě předtím, než se toto řízení mm, nařídí, ale co to znamená celkově pro ekonomiku. To znamená, my teď vlastně si myslíme, eh, že se velmi soustředíme na podniky, ano, určitě to tak udělat musíme a na dopad na zaměstnance a věřitele a všechny ostatní, ale co to znamená pro celý vnitřní trh? Máme tady takovou praxi, že mm, půjčky dávají banky větším eh, eh, bankám a toto by také mohlo být obrovský dopad, nejenom na podniky samotné, ale také na ekonomiku jako takovou, protože někdy ztrácíme přehled, takže bych velice ocenila, kdybyste eh, mohl o tomto říci pár slov. Paní Nibler? Ano, děkuji, pane předsedo. Také bych chtěla nejprve poděkovat oběma našim expertům za na nejvíc zajímavé eh, prezentace a také vám, pane předsedo, za to, že umožnil jste ještě tuto diskusi k eh, této složce. Myslím si, že je to dobrý způsob, jak zacházíme s touto složkou. První prezentace eh, pana doktora Damana byla velice užitečná, protože všichni, eh, alespoň eh, já z vlastní zkušenosti, jsem si nasadila německé brýle a pro mě bylo velice užitečné dozvědět se, jak rozdílné jsou restrukturační opatření insolvenčních řízení v různých členských státech. To mi pomáhá velice. Já bych se ještě ráda zeptala na toto. Návrh komise umožňuje členským, dává hodně volného prostoru eh, členským státům při implementaci. Věděla jsem, že ta, ten návrh počítá s velkou flexibilitou. Vidíte to tak stejně? A nebo si myslíte, že by přece jenom tady měly být více společných rysů eh, v eh, tomto návrhu? A pak ještě druhému, na druhého odborníka otázku. Já si uvědomuji, že musíme velice diferencovat podle toho, jestli je to mikrověřitel nebo mikrodlužník a, nebo větší podnik. Mohl byste nám konkrétně teď při přepracování návrhu, aby navrhl byste, abychom eh, tu referenciaci toho, co jsou restrukturační opatření nebo eh, odlužení, abychom to také začlenili do textu směrnice, abychom to tam příslušným způsobem tedy diferencovali. Konkrétní otázka, jak se to má prakticky udělat. Děkuji. Děkuji. Paní Bešeron. Mimo mikrofon. Merci de me donner la parole. Hmm, děkuji. Hmm, děkuji těm um, oběma našem řečníkům, kteří tady dobře vysvětlili tuto problematiku. Já už se tomu o, ve své profesi věnuji asi 25 let a je tady jeden rozměr, který tam byl opomenut a to že se nezohledňuje realita podniku. Já už jsem to říkala v minulosti a vracím se k tomu. Když máte eh, podnik v úpadku, tak jeho um, materiál patří bance a um, protože banka upřednostňuje takovou situaci a když potom ve Francii um, dojde eh, k té soudní nápravě, tak už tam vlastně ten majetek nebo ta podstata A takže tady potom je podepsán eh, dokument, kterým se eh, vrací eh, to vlastnictví, protože, a já nevím, jestli je to možné, ale já si myslím, že tato směrnice by rozhodně měla zohlednit skutečnost, že banky během pozorovacího období by neměly mít právo zastavovat um, ten majetek té firmy. Um, eh, to by samozřejmě patřilo uh, tomu podniku teprve až po ukončení leasingového období, ale mělo by tady být eh, nějaké období, během kterého si banka nemůže vzít zpět tu danou věc, eh, pokud je ještě naděje, že ten podnik může být zachráněn. Ehm, velmi se mi líbil váš vaše eh, prezentace a předtím nemluví do mikrofonu. Děkuji. Uh, thank you. Děkuji. Než předám slovo vám, abyste odpověděli na otázky, tak eh, krátký příspěvek paní Kalpu z komise. Děkuji, pane předsedo. Vážení eh, poslanci, vážení experti, eh, vyjádřím se velice stručně, jen jsem chtěla poděkovat eh, odborníkům za jejich prezentace, za jejich návrhy jak by celkový tento návrh mohl být vylepšen. Mm, budeme sledovat pečlivě tyto návrhy a vyčkáme, co uslyšíme od vás. Chtěla jsem jenom zúraznit v této fázi, že um, popředí um, úvah komise, když se vypracoval tento návrh, byla ochrana eh, věřitelů, ochrana malých středních podniků, flexibilita, kterou poskytneme členským státům, eh, tak aby se mohly zohlednit různé právní tradice a zkušenosti. A také potřeba zajistit stabilitu finančních trhů a snížení eh, určitých nefunkčních eh, kreditů. Eh, takže my budeme sledovat tuto směrnici, je tu řada signálů, že jsou to důležité cíle pro nás. ten návrh se snaží o mm, takovou rovnováhu mezi, vytvoření rovnováhy mezi malými, velkými podniky, Mm, které jsou jak v pozici dlužníků, tak věřitelů. Dovolte mi, abych eh, ještě vyzdvihla několik málo příkladů eh, tohoto, této rovnováhy která je také e, zaměřena na to, abychom napravili určité nesprávné vnímání. Například dnes. E, e, tady máme velmi krátkou dobu moratoria v našem návrhu. Říkám, že členské státy mohou implementovat moratorium maximálně 4 měsíců a to dává určitou flexibilitu, nebo tady to může být také 3 nebo 2 měsíce, ale Ehm, členské státy mohou také umožnit ehm, soudům, aby ehm, zvážili, jak bude dlouhé tato moratorium podle určitých případů. Takže vlastně ten návrh je velmi flexibilní a také umožňuje členským státům rozhodnout, zdali bude možné prodloužení takovéto, eh, tohoto moratoria. A pokud takovéto prodloužení bude povoleno v rámci národního legislativy, tak eh, je možné požádat eh, podnik, aby přeskoumal, eh, aby se zjistilo, zdali určité podmínky byly splněny v rámci tohoto prodloužení. Tak to jsou opatření, která mají ochránit věřitele, jak malé, tak velké. A teď ve vztahu, teď co se týče otázky provádění smluv, máme tady opatření, které chrání majetek dlužníků během restrukturačního řízení, takže pokud dlužník platí, pak vlastně věřitel nemůže ukončit smlouvu a nebo vymáhat eh, určité očkodné. Takže toto by tady měla být zajištěna řádná ochrana. Jistě, že jsou tu mm, body, které by mohly být vylepšeny, například eh, vytvoření tříd kategorií. Máme tady úvodní text, který uvádí, že bychom se měli věnovat eh, zranitelným kategoriím eh, věřitelů. Něco by se mělo udělat také, vytvořit takového formátu pro restrukturační plán, aby tento plán byl přijatelnější. Tam myšlenka období, určitě období pro vyrovnání dluhu se nám zdá dobrá, ale záleží na typy případ, typech případů a pak musíme zvážit, kdy to bude moudré. Můžeme také počítat z pravidly pro určité typy podniků. Čekáme na další návrhy. Zatím jsme v tomto eh, smyslu žádné neslyšeli, ale zjednodušení eh, tohoto cramdown eh, napříč všemi kategoriemi, to je další oblast, kde Ehm, čekáme na další nezbytné úvahy na nápady. Děkuji. Děkuji a teď bych požádal naše vážené eh, řečníky, aby reagovali. Ale prosím jen stručně. Bohužel hm, jsme už omezeni v čase. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. První bod. Hm, mluvilo se o eh, zaměstnancích. Ano, ti musí být ochráněni. O tom Tady nejde, to nesmí být žádný dopad, ani přímý nebo nepřímý na práva zaměstnanců, naopak, ta budou plně ochráněna. Druhá věc, co se týče ekonomických výsledků. Myslím si, když se podíváte na francouzský model, který funguje teď už 25 let a funguje velmi dobře, úspěšně eh, eh, proběhla 70% řízení, to je velice vysoké procento a dnes nemáme jediný středně velký podnik, který by eh, neprošel tímto presolvenčním řízením. A statistiky ukazují, že konečné výsledky jsou ochránit místa a mít zvýšené možnosti restrukturace a to se zvýšilo minimálně o 10 bodů, z 10 na 20 bodů, když pak jdete do insolvenčního řízení. Takže konečný výsledek je lepší pro zaměstnance, je lepší pro Eh, ředitele, eh, věřitele. A pak otázka eh, leasingu. Ano, to je přesně to, proč potřebujete tato presolvenční řízení, protože tady není automatické moratorium a mm, nikdo nebude uzavírat, nikdo, nikdo nebude ukončovat leasingové smlouvy, protože ten věřitel je ochráněn a může reorganizovat svůj podnik a proto je zásadní, aby se tady udržely všechny tyto prvky přesto, že tady máme určitá eh, leasing a podobně, kdy eh, věřiteli vlastně majitelem toho všeho. Dnes ty podniky už nevlastní svůj materiál, jsou vlastněni leasingovými společnostmi a bankami. A poslední věc, to se vztahuje k tomu, na co jste se ptali, jestli je eh, dobré mít větší nebo menší flexibilitu. Já si myslím, jak už komise ukázala, že je tu nutná určitá flexibilita, protože povaha eh, toho presolvenčního prostředí v Evropě je tak rozlišná, že si myslím, že eh, smluvní přístup, to je to, co eh, Stefan a já navrhujeme, že to je dobrý přístup. A toto musí být zdůrazněno, tento smluvní přístup. A onen cram down, ten musí být zjednodušen. Když pak se pustíte do modelu cram down, tak jste pak méně flexibilní, protože pak máte insolvenční mechanismy, které fungují a mm, můžete eh, působit při, eh, příměji, eh, ale myslím si, že ve smluvním světě nemusíte to dělat všechno tak přesně, to je ponecháno jednotlivým stranám a záleží na krendom a na prvcích v tomto insolvenčním řízení. Nevím, co si o tom myslí Štefan, ale já si myslím, že tady by bude prostor pro to, abychom byli trošku preciznější, pregnantnější v případě některých pravidel. Děkuji. Děkuji. Možná nejprve ten dopad na e, vnitřní trh a e, mikroekonomické dopady. K tomu byl udělan výzkum učenci, akademiky z oblasti podnikatelského prostředí staly ceny eh, za to a já je budu citovat, insolvenční a restrukturální mechanismy jsou nejlepší, takzvané tiché mechanismy pro to, abychom eh, pokryli, zvěnovali těmto úvěrům. Ta rovnováha, eh, tady máme to na, na bázi jedna ku jedné, kredi, úvěr k, e-, úvěru a samozřejmě tady jde o rovnováhu bank, alespoň teorii to funguje a v praxi už to také funguje a sice se to dělá krok za krokem, takže je to zdravý způsob, jak se dostat z toho velikého zadlužení dolů a resolvenční e, mechanismy, dokonce i e, restrukturace. To, e, Eh, to také může tomu na pomoci banka, eh, totiž eh, může říci, že si přeje 50-60% peněz zpět a že zbytek se promine a takto se můžete dostat z té vysoké míry zadluženosti krok za krokem. Práva zaměstnanců. Můj návrh byl popřemýšlet také o tomto rozsahu. Možná bychom, to nemělo být dopad na, mikro, na malé podniky. Je tady úvaha týkající se takového osobního rozsahu, jaký to bude mít na osoby. Myslím si, že presolvenční oblast, tady je dobrý důvod eh, říct, že jsou tu lidé, na které by to nemělo mít eh, v první fázi dopad, ale eh, dopad to bude mít v rámci solvenčního řízení, to znamená, měli by být informováni tito lidé, s tímto souhlasím, ale Máme tady ta otázka pracovního práva a tady už k tomu máme určité směrnice, které se tomu věnují. A to není něco, čemu bychom se měli směr, věřovat této směrnici. Další věc, otázka paní Bežoran. Myslím si, že to, co vy tady popisujete, eh, je nesolventní podnik. A ten samozřejmě je ve velkých potížích, protože banky mají strach poskytnout eh, úvěry a asi právem se bojí. Mm, eh, takže ukončují smlouvy a snaží se získat co nejvíce majetku z těchto podniků. A to je zjevně problém pro diskusi, protože vždycky sledujeme to, jak tyto nástroje, tyto nástroje z perspektivy nesolventnosti. A v té směrnici počítáme s tím, že chceme na jedné straně aplikovat tyto nástroje co nejdříve, e, e, aby to nebylo ještě v rámci insolvence. To znamená e, čistě smluvní záležitost Kdybychom používali těchto nástrojů, tak by se tyto podniky nemusely dostat do potíží. A to je propojeno s otázkou paní Niebler. Musíme být flexibilní, protože tyto nástroje mohou být použity podniky, které jsou blízko nesolventnosti nebo už jsou dost nesolventní a kde věřitelé mají právo reagovat um, a nebo jsou to podniky, které jsou ještě dosti zdravé a které mm, jenom se mohou dostat do potíží za uh, rok, dva a mm, to může být obtížné e, období. Takže jsou to velmi rozdílná scénáře a musíme na to mít dostatek flexibilních nástrojů a musíme ponechat hodně prostoru členským státům. Tady bych toho moc neměnil. A jestli mám více flexibility, e, tady všechno se točí kolem onoho cramdown, protože všechna pravidla, plán Eh, tady máme menšinu věřitelů nebo i akcionářů, kteří plně počítají s nesolvenčními mechanismy, insolvenčními mechanismy. A to může být legitimní třeba pro nesolventní podniky, eh, ale není to legitimní pro podniky, eh, které jsou pouze v krizi, nebo možná ani se neblíží nějaká krize, ale mají nějaké závazky, které musí splatit, dluhy, které musí splatit třeba za rok, za dva. Takže bych řekl, že bychom měli být méně konkrétnější v těchto opatřeních. Možná bychom to mohli dát do úvodního textu, že by bylo užitečné zvážit tyto mechanismy, například likvidace ehm, ehm, nebo ehm, core-based interest test. Nevím, toto pochází z Ameriky a američtí akademici jsou velice skeptičtí Eh, vidíte tady spoustu dokumentace z USA, která, eh, které říkají, že absolutní priorita, princip absolutní priority nebude fungovat, že to je překážka pro restrukturaci. Takže pokud eh, američané si myslí, že se to zbaví a to nám ukazuje nejnovější zpráva reformy amerických zákonů, tak si nemyslím, že bychom to měli aplikovat my. Nejsem si jist, že toto je dobré provedlo. a pokud to je dobré pravidlo, tak by se mělo týkat toho cross-class cram down. V nesolvenčním, insolvenčním prostředí bychom neměli mít tento princip. Jsou tu jiné možnosti, kterých můžeme využít a mm, budu rád, že budu být nápom- být nápomocen v tomto směru. Děkuji. Very much. Eh, Děkuji. Naším ctěným eh, řečníkům za prezentace i na, za reakce. A nyní tento bod musíme ehm, opustit a budeme sou, eh, pokračovat se souvisejícím bodem, to je bod číslo 6, tentokrát výměna názorů o velmi podobném tématu. Slovo dostane paní Niebler, která je zpravodajkou. Děkuji, pane předsedo, vážení eh, kolegové. Eh, kolegyně, dámy a pánové. Těším se na dnešní rozpravu. Na toto téma jsme vyslechli právě eh, informace o dvou zajímavých studiích a před několika týdny jsme měli slyšení v tomto duchu. A já jsem nyní již velice zvědavá na vstupy eh, kolegů na toto téma. Musím přiznat, že na počátku, když jsem se stala spravodajkou, tak jsem si říkala, je to mm, krásná, přehledná záležitost, která nebude vzbuzovat velké konflikty při eh, našich rozpravách, ale mezi tím už jsem se poučila a Uh, už jsem absolvovala celou řadu diskuzních eh, skupinek a jednání a musím říct, že toto téma je opravdu eh, velkým soustem. Můžeme eh, udělat mnoho dobrá, ale přeci jen musíme postupovat eh, velmi obezřetně v našich návrzích. A tím se dostávám k druhé předběžné připomínce. Během týdnů a měsíců, kdy jsem se zabývala touto záležitostí, jsem zjistila, že ve všech členských státech Existují velmi odlišná ustanovení, to tady dnes také zaznělo, eh, bylo to popsáno velmi podrobně, to nám samozřejmě, eh, tato rozmanitost nám eh, práci nezjednodušuje a, a ty jednotlivé zainteresované strany jsou velmi početné. Já jsem si nedovedla představit, kolik různých názorů tady bude, které bude potřeba vyvážit. A, bylo mi eh, předloženo mnoho různých podnětů. Někteří říkají, že eh, je to příliš ve prospěch eh, dlužníka a že věřitelé jsou tam velmi špatně zohledněni. Někdo říká, že tady chybí kontrola během toho předběžného řízení před restrukturalizací, že potřebuje mnohem větší kontrolu, protože by mohlo dojít k nespásení úvěru, potom eh, téma pracovníků, eh, tady k tomu už eh, také někdo hovořil, pracovníci musí být více zapojeni, informováni a musíme hovořit o tom, jak budou zapojeni. Potom téma moratorium, jestli je moc krátké nebo příliš dlouhé nejrůznější úvahy, eh, které byly podloženy dobrými argumenty a přicházely z nejrůznějších stran. Téma pružnost, eh, má to být pružné nebo ne. Až po otázku, kterou bych chtěla zmínit, kterou sice nezdílím, ale, ale chci to zkrátka zmínit. Eh, Bylo tady několik hlasů, které říkali, že vůbec není zapotřebí mít evropský rámec, že nesolvenční právo je otázkou členských států a to se týká i restrukturalizačních opatření, že to vše jim bychom měli ponechat v kompetenci členských států. Já to vnímám jinak, ale chtěla jsem to také tady zmínit po tom eh, četném, eh, po těch četných jednáních, které jsem vedla, bych se podívala na restrukturalizaci a potom také na eh, tu možnost té druhé šance. Já ty články projdu. Článek 3 navrhuje, aby tady byly eh, v členských státech systémy včasného varovná, varování. Eh, tam se musím ještě eh, mnohé naučit nebo něco naučit. Já nevím, jak by to vše mělo vypadat, co by se tam mělo dít, jaké informace by měly být poskytovány k dispozici a kdo mm, by mohl se chopit iniciativy. Tady vyčkám, jak proběhne diskuze. Potom preventivní restrukturalizační opatření článek 4. Eh, jak včas restrukturalizovat podniky, aby se zabránilo nesolventnosti, to je jistě pozitivní. Otázka je, jestli potřebujeme nějaké rozhodnutí o otevření eh, a eh, kdy, jak, jak učíme, podle čeho učíme, kdy se podnik dostává do nesolventnosti nebo kdy to hrozí, tam musíme být jasnější. Pokud je článek 5, vlastní zodpovědnost dlužníků. Je pozitivní, že v rámci tohoto řízení restrukturalizačního dlužníci eh, mohou mít ještě do jisté míry kontrolu nad eh, svými věcmi, ale musíme si položit otázku, jestli by nebylo smysluplné eh, včasněji zapojit nějakého správce restrukturalizačního protože v těch mnohých diskuzích, které jsem vedla, mi bylo řečeno, že 80 všech insolvenčních postupů souvisí s manažerskými chybami. Jestli to tak je, tak eh, vyvstává otázka, zda by manažer neměl být tím, eh, kdo eh, bude restrukturalizovat podnik. Nebylo by smysluplnější v rané fázi tam e, do toho vložit nějakou um, osobu, která by se toho ujala, e, nějakého správce, potom článek 7, moratorium a jeho důsledky samozřejmě, že je mm, důležité, aby podniky, které mají e, finanční problémy, aby měli, abychom jim dali větší prostor k dýchání, Ehm, ty čtyři měsíce, to je, jak to navrhla komise, to je možná příliš dlouhé, ale existují na to různé názory. Pro mě je eh, kritický také článek 7, protože ta povinnost hm, ten by mohla vést k neza, nežádoucím důsledkům v tom dodavatelském řetězci. Uh, to, co zmínil pan Mataus, to jsou malé a střední podniky. Ty musíme zohlednit, protože oni závisí na tom, že jejich věřitelé budou eh, naplňovat své povinnosti, že budou uhrazovat eh, to, co mají. A mm, potom další článek 9 eh, restrukturalizační plán. Ano, věřitelé by měli mít možnost ty plány spolu rozhodovat nebo spolu ovlivňovat, to je dobré, ale kritické je, že většina věřitelů nutně nemusí souhlasit s plány a cross class, cram down, to tady bylo také často zmíněno, tam je to vnímáno velmi kriticky a já si myslím, že restrukturalizační plány mohou být úspěšné pouze v případě, že všichni věřitelé eh, ho podporují, protože jinak to nebude fungovat a tak bude vypadat i můj návrh. Druhá, poslední věc, druhá šance, články 19 až 23. Pozitivní eh, je, že se snažíme poskytnout podporu, aby mm, podniky mohly být zcela oddluženy a mohl být podpořen jejich nový začátek. Já jsem také členkou v průmyslovém výboru a já nevím, kolik let už jsme se tím zabývali v tom druhém výboru, abychom pomáhali podnikům k novému začátku nebo startupům, když eh, nějaká myšlenka eh, mm, se nepodaří, tak aby potom celý život už oni tím netrpěli, ale aby měli druhou možnost, eh, druhou šanci. Jak má vypadat časový rámec? Tady ještě nemám definitivní stanovisko, tady k tomu existují skutečně velmi rozlišné úvahy a já jsem dnes eh, chtěla mm, spíše tak eh, jakoby eh, načít tu diskuzi v našem výboru a potom jistě dospějeme k nějakému kompromisu. Velmi mm, děkuji za to, že jsem směla představit mé první úvahy a těším se na diskuzi s kolegy, na zajímavé podněty z vašeho kruhu. Děkuji. Thank you very much, Mrs. Regner. Já vám děkuji, paní Regner. Děkuji velmi stručně. Eh, také jménem pana, Ser, eh, tedy jménem pana Serča Koferatyho v minulém legislativním období eh, Aleksandr Šerkas v výboru EMPL měl zprávu o restrukturalizačních opatřeních a tam je celá řada prvků, které bez pochyby mohou být využity i v tomto procesu. My nemusíme mm, mm, čekat na to, až k tomu nejhoršímu případu opravdu dojde, ale musíme před, v, té v té předběžné fázi udělat vše, co je možné pro eh, záchranu toho podniku, tak jak to vyvíčila i paní zpravodajka, tedy aby se eh, zachránila substance toho podniku. O tom je tady toho řečeno již mnohé. Velmi důležité je, a tady se budu opakovat, co nejdříve do toho zapojit zaměstnance. I u úplně malých podniků nebo i u větších, u jakýchkoliv podniků mají zaměstnanci zkrátka zájem na fungování eh, podniku, protože mají zájem o udržitelný podnik, který bude platit mzdy, tak aby tam opravdu mohli pracovat. Takže toto je zásadní a proto je důležité, aby v tomto procesu byly nalezeny systémy, které umožní výplatu mest bez ohledu na to, jak bude nastaveno to řízení. Z našeho úhlu pohledu, eh, já hovořím stručně, ale poměrně obecně, musíme se zamyslet eh, nad tím, nad možností eh, předlužené soukromé osoby také zahrnout do směrnice, protože ekonomická krize velmi otřásla podniky i těmi malými, které eh, se snaží poskytovat eh, své služby nebo produkty a velmi často jsou zatíženy eh, protože dodavatelské řetězce třeba nejsou takové jako dříve, nějaký ten článek odpadne. Takže tady možná bychom se v působnosti měli zaměřit i na předlužené soukromé osoby. Eh, a hm, komise mě tedy k tomu říkala již mnohé, nevím, jestli to bude možné, ale přesto bychom se nad tím alespoň zamyslet měli. Závěrem vlastní kritéria pro realistické zhodnocení restrukturalizačních plánů by měly být vypracovány a my se velmi konstruktivně jistě zapojíme do vytváření katalogu těch kritérií, tedy alespoň můj kolega Sergio Koferati. Any... Děkuji a nevidím tu žádnou další žádost o slovo. Tímto vám tedy děkuji za projednání tohoto bodu. Přejete si, Angeliko, ještě k tomu něco říci, tak prosím stručně. Äh, děkuji, ehm, paní Regno, za vaše podněty a také děkuji kolegům ehm, ehm, vaše dva body si eh, zaznamenávám, ano, práva, eh, práva zaměstnanců. Váš, vaše vašem je uvedeno, že práva zaměstnanců těch se to dotknout nesmí, ale nezávisle na tom je tu otázka toho, jak eh, v rámci preventivní restrukturace eh, mohou být zaměstnanci eh, integrováni. Důležitá otázka, protože bez pracovníků nefunguje nic. A proto tady vlastně mluvíte o něčem, co já už dávno vím, a pak předlužené mm, osoby, zadlužené osoby, soukromé insolvence. To návrh komise s ním počítá, že členské státy to udělat mohou. Tady opět se dá rozšířit eh, rozsah eh, této směrnice, ale nebude to upraveno po celé Evropě jednotně. To zase bude ponecháno členským státům a to považuji vlastně za správné. I v oblasti soukromých insolvencí jsou ty úpravy úplně rozdílné ale to téma je, bylo správně, správně se k tomu přistoupilo a je důležité. Děkuji. Takže teď ukončujeme bod číslo 6 a e, můžeme pokračovat bodem číslo 7 a to je e, návrh e, zprávy k ochraně oznamovatelů. A slovo dostává zpravodajka paní Hozier. Merci, monsieur le président. Děkuji, Pane předsedo, chtěla jsem eh, ukázat obyvatelům, eh, v čem se žije. Eh, ne, už nemohu najít pracovní místo, mé děti a můj partner teď trpí. Měl jsem, měla jsem mlčet Eh, neměla jsem na tyto věci upozorňovat. Toto jsou eh, slova eh, jednoho řidiče ArcelorMittal, který upozornil na to, že mm, se vlastně Um, odkládá odpad na místa v přírodě, kde by být neměl. A toto je další případ, který by nás měl uh, připom- připomenout, že je potřeba efektivně a kompletně chránit ty, kteří uh, podstupují osobní riziko, aby hájili to, co uh, jsou evropské hodnoty. Ochrana obecného zájmu, životního prostředí, veřejného zdraví, spravedlnosti. A náš mandát byl dále podpořen také dalším eh, odhalením, pokud jde o eh, daňové podvody. A to nás také velmi interpelovalo, abychom začali vylepšovat situaci evropských občanů. Takže vedle poděkování, které pravidelně vyslavujeme, Eh, oznamovatelům, je potřeba, abychom v tuto chvíli začali konkrétně jednat a požádali po Evropské komisi, aby horizontálně eh, legislativně chránila oznamovatele. To je cíl naší zprávy, kterou předkládám. Vedle eh, této jednoznačné výzvy vytvořit ochranný legislativní celoevropský rámec pro oznamovatele, navrhuji ve zprávě určité prvky, které by mohly být základem evropské ochrany. Eh, zejména definice. Evropská legislativa by měla vycházet ze široké definice eh, oznamovatelů. Musíme pokrýt veškeré profesní i osobní eh, situace, zaměstnanci, konzultanti, experti, běžní občané a musíme opravdu pokrýt širokou škálu situací. A měli bychom chránit oznamovatele v nejrůznějších oblastech aspektech každodenního života. To znamená, nemělo by to být odvětvově chráněno, ale opravdu napříč všemi oblastmi fiskální záležitosti, sociální záležitosti, záležitosti v oblasti eh, bezpečnosti. A tady proto navrhuji definici, která vychází z obecného zájmu, i když tam eh, to budu ilustrovat také na některých konkrétních příkladech. Dále si myslím, že je potřeba navrhnout jasné postupy aby oznamovatelé přesně věděli, jakým způsobem mohou jednat. Myslím si, že musíme podpořit také otázku interních oznámení v organizacích, protože tady nemůžeme předpokládat špatnou vůli organizací, takže musíme dát možnost organizacím, aby napravili chyby, ke kterým možná někdy dojde ale měli bychom umožnit také možnost obrátit se na nějakou externí eh, možnost, protože interní oznámení nemůže vždy vyřešit všechny případy. Někdy je legitimně pod zapotřebí informovat veřejnost, eh, někdy je zkrátka opravdu potřeba veřejně na ty věci upozornit, to je užitečné. Třetí věc, chránit oznamovatele ta situace, kterou jsem popsala, ehm, ta je teď ehm, ve středu pozornosti, ale pak je tady celá řada dalších případů z minulosti, LuxLeaks a další případy, které ehm, opravdu vedly k tomu, že se osobně velmi zhoršila situace oznamovatele. Když jsou oznamovatele zaměstnancem, tak je potřeba je chránit v rámci té organizace. Musíme zabránit tomu, aby byli propuštěni, aby nebyli předmětem různých, eh, různého útlaku eh, a tak dále. Tyto eh, represivní opatření by měly být trestné. A měli bychom také vyzývat k napravení škod, které utrpěli oznamovatelé po té, co danou skutečnost oznámili. Hmm. Tady to může mít dopad na osobní život oznamovatele a proto je potřeba eh, důkazní břemeno přenést na organizaci, která eh, je hmm, údajným pachatelem eh, nebo je pachatelem těch represivních opatření toho útlaku. Pak je tady potřeba mít psychologický, právní eh, a finanční, finanční podporu pro oznamovatele někdy ty organizace jsou velmi mocné, pokud jde o právní stránku, o prostředky a proto musíme eh, specificky podpořit eh, oznamovatele. Osobní důsledky jsou velmi eh, závažné nebo mohou být velmi závažné a to nás vede k tomu, abychom velmi naléhavě požadovali dodržování důvěrnosti oznamovatele a jeho, jeho identity, pokud o to požádám. A je to opravdová nutnost, abychom umožnili eh, oznamovateli, aby se snáze odhodlal oznámit danou skutečnost. Soudní řízení jsou velmi dlouhá a nákladná a Někdy je to tak, že ty osoby mm, vědí o nějakém faktu a myslí si, že by to bylo zajímavé, aby se o tom dozvěděla veřejnost, tak potom je potřeba dát k ruce nějakého odborníka této osobě, aby vlastně vysvětlila, oč tady jde nebo co se může stát. Tady je potřeba mít možná nějaký evropský dohledový orgán, o tom můžeme diskutovat proč by to třeba nemohl být eh, evropský eh, obhájce práv. Toto jsou mé návrhy. Já už jsem diskutovala se stínovými zpravodaji různých skupin a já jim děkuji za jejich velmi konstruktivní podporu. Myslím si, že toto je opravdu eh, nezbytné v demokracii v Evropské unii, aby ty hodnoty, které hájíme, Eh, ty demokratické hodnoty, hodnoty právního státu, svobody informací, mm, svobody informací, mm, svobody mm, práva. Tak z těch všechto důvodů vás na, vyzývám, abyste se zapojili do diskuze, abyste mi předkládali různá doplnění a závěrem něco technického. Na požadavek nové stínové zpravodajky ETP jsme se rozhodli odložit lhůtu pro předkládání pozměňovacích návrhů o týden, ale někteří jiní kolegové v tom vidí problém, protože není možné předkládat pozměňovací návrhy s předstihem, takže se obracím na zástupce různých um, frakcí. Zajímá mě, jak to vidí. Pro mě je možné to i to, ale byla bych ráda, um, Hm, abychom tady k tomu měli co největší konsenzus. Měl to být 18. byl tady návrh předložit to na 25. Možná, že nám to může poskytnout více času hm, nad tím uvažovat, ale pokud si to tedy nepřejete, tak samozřejmě ponecháme toho 18. Děkuji, pan Kavada. Děkuji, pane předsedo. Děkuji paní Rozier za tuto práci. Vše kráčí správným směrem. Je to velice důležitá etapa při eh, vyjadřování evropských hodnot. Samozřejmě nestačí o tom pouze hovořit, musíme činit konkrétní praktické kroky a vytvořit eh, právní nástroje, které mohou hájit obecný eh, zájem a poskytovat ochranu. Minulý týden na setkání stínových zpravodajů ve Štrasburku jsem viděl, že mm, to setkání tady bylo velice konstruktivní. Tato příležitost nám možná umožní, abychom zašli ještě o krůček dále při zarámování nebo při vytvoření rámce pro pozici oznamovatelů je potřeba vytvořit právní základ, který bude konzistentní a efektivní. Nebude to předmět sporů a nebo změn pokaždé, když to v nějakém konkrétním případě využijeme. Velký problém, na který narážíme a, a já jsem vnímal, že vy jste tady velmi opatrná a obecná, a já nevím, jak to udělat jinak, ale možná bude potřeba ještě více pokročit v jasné uh, definici těch oznamovatelů a to šetření. Já vím, že je to samozřejmě subjektivní, ale mm, tady hovořím velmi opatrně. Uh, protože to je opravdu subjektivní záležitost, ale my bychom měli co nejvíce vymezit tuto otázku, protože čím více se nám to podaří, tím více posílíme ochranu těch, kteří pracují v obecném zájmu v těch různých kapitolách, které jste zmínila. Um, tam se jistě posuneme dál. Jedna myšlenka, o které bychom měli diskutovat, je jasné vymezení nebo rozlišení nezbytného úsilí oznamovatele, které slouží veřejnému zájmu. A tady je potom eh, to riziko, eh, že by to mohlo být eh, využito. Potom vytváření organizace pro řízení, tam vy jste už o tom hovořila, já nevím, co bych k tomu vůbec dodal. Myslím si, že je nezbytné dobře rozlišovat mezi povinnostmi, kteří zaměstnavatelé a, a veřejní aktéři musí respektovat, pokud jde o tajemství, osobní tajemství. A někdy je potřeba samozřejmě ho překročit, aby se odhalily některé nežádoucí nešvary. E, protože to je v obecném zájmu, tak jak se to vylíčila. Dále je nezbytné zabránit, aby oznamovatele nebyli propouštěni nebo nějakým způsobem sankcionovány ze strany té společnosti nebo té, té organizace. Myslím si, že je to na velmi dobré cestě, tak jak jste to popsala. A potom musíme mimořádně zohlednit Eh, práci nebo profesi toho oznamovatele, ochrana ústroje, tedy, a potom tedy ta osobní ochrana novinářů a zveřejňování. Protože tam je možné mít dvě typy sankcí, když je to nějaký tiskový uh, subjekt, mm, který někdy zveřejní informace, která se dotkne třeba vlády, uh, a potom vytváření nezávislého orgánu, který by sbíral mm, ta oznámení a ověřoval důvěryhodnost předtím, než spustí to řízení. Já si myslím, že tento úkol by měl být svěřen eh, um, zprostředkovatelům, mediátorům. Ve Francii máme mediátory, ale ty mají velmi eh, chabé pravomoci. Pak máme obhájce práv, ale pravděpodobně by tady bylo potřeba tu funkci posílit. Potom plně souhlasím s tím, že je potřeba privilegovat anonymní oznámení, alespoň od, od počátku tedy toho řízení a potom co nejdéle, abychom nalezli řešení, která budou vhodná pro podporu oznamovatele během celého řízení s určitými pojistkami, ten systém, který vy jste uvedla. Je, s tím souhlasím. A Evropský parlament by měl rozhodně předložit text, který bude zároveň vyvážený, ale zároveň bude zacházet co nejdále v té definici, protože já se tady velmi obávám subjektivního výkladu, tak jak jsme to zažili v případě uh, Luxemburgu. Um, um, takže musíme být velice obezřetní, abychom, aby tady eh, zkrátka nebyl poškozován ten podnik a jeho dobré fungování. E, to může být někdy i e, třeba e, zneužívání technologií. A poslední poznámka. Možná, že snad budete souhlasit s tím, že bychom připomněli, že Evropa by měla vydat něco jako evropský pas pro oznamovatele, kteří se cítí zavázáni k tomu, aby upozornili třeba na nějaký eh, státní nešvar. Eh, třeba příklad pana Snowdena, mm, který eh, je vlastně nyní blízko mm, Evropy a aby mohl sloužit jako určitý Eh, určitý prostředek směny mezi dvěmi státy a on by tedy nebyl ochráněn. A to je velmi závažné, protože on všem státům světa odhalil obrovský špionážní systém amerických agentur. Tady ani nevíme, jestli to bylo se souhlasem amerických orgánů nebo pes, ale on nyní je ohrožen na životě a já jsem tady již o tom hovořil, nebo před určitou dobou jsem vyzval pana Barosa, aby se zamyslel nad určitým textem, který by poskytoval evropský pas, který by umožňoval eh, získat občanské eh, nároky a ten bychom mohli udělit někomu, kdo hájí zájmy evropského kontinentu, protože Díky panu Snowdenovi eh, jsme zjistili, že naši státní eh, představitelé byli eh, podrobeni špionáži, byli předmětem špionáže, takže možná, že bychom měli zvažovat i takový typ ochrany. Děkuji. Děkuji, paní Estaras. Děkuji. V první řadě bych chtěla začít eh, závěrem, tedy tou lhůtou, protože se tu žádalo, aby to, byla 20, eh, aby to bylo 25, ale samozřejmě, že se k tomu vyjadří stínový zpravodajové a to, co řeknou, bude správné. Bez pochyby eh, veškeré kroky, které můžeme učinit, abychom ochránili tyto informátory, to bude zásadní. A to je zdůrazněno ve zprávě pak, když se dostaneme do mm, detailu ohledně této iniciativy, asi všichni souhlasíme, že je třeba zabránit a odrazovat od činnosti, jako je korupce v rámci tedy toho rozsáhlého boje proti korupci. No a navíc to přispívá i k usnadnění transparentnosti a demokratické zodpovědnosti. Takže Eh, samotné organizace Rada Evropy, OECD již vytvořili normy pro to, aby, se ti, aby byli tito oznamovatelé eh, určitých nesprávných událostí byly ochráněny. Máme tu nedávné případy Panama Leaks a ostatní případy, které nám umožnili vidět ten význam, jaký má. Myslím, že i samotné to, co nám Virginia řekla, ukazuje ten význam, který může mít takový nástroj, který ochrání ty oznamovatele, povede to k transparentnosti a je tu potřeba zajistit tu řádnou ochranu oznamovatelů a zajistit to, aby oni netrpěli nějakými represáliemi nebo interními konflikty. Samozřejmě je třeba nastolit rovnováhu pro to, aby tady tato eh, ochrana eh, oznamovatelů byla eh, v rovnovážné, tedy abychom je ochraňovali, ale zároveň, aby to nebyly nějaké falešné oznámení to by bylo eh, kontraproduktivní. Pak eh, je zložité vědět, že oznamovatelé řádí v dobré víře, že veškeré jejich argumenty se zakládají na eh, důkazech, že je to podloženo. Důležité je, ten, je tedy ten finální záměr, tedy že se vše dovede jaksi k dobrému řádnému konci. Pak eh, tedy uvidíme prostřednictvím pozměňovacích návrhů, k jaké závěrečné dohodě dospějeme, ale ten koncept eh, oznamovatele, tomu jsme se hodně věnovali a myslím si, že tady se můžeme zhodnout. Nicméně, jak říkám, je zapotřebí, aby ta oznámení byla podložena důkazy a aby oni tedy oznamovali na základě dobré víry pak i ty prostředky, prostřednictvím kterých se předkládají ta oznámení, tedy jak veřejné, tak soukromé. Tady se můžeme také zhodnout. A poslední otázka anonymity. To je důležité téma. Doufám, že se nám podaří dosáhnout dohody, aby se nezneužívalo systému a aby se jaksi nepoškodili ti, kteří jsou nevinní. Tedy vždy si přejeme ochraňovat oznamovatele, ale nepřejeme si nějaké zneužití v takové míře, že tu prostě budou falešná oznamování. Souhlasím s kolegou Kavadou, že právní základ je tu zásadní, musí to být takový právní základ, který bude koherentní, efektivní a tedy eh, komise zatím tedy ještě nestanovila, jaký bude právní základ pro takovou legislativní iniciativu, takže musíme se snažit najít solidní právní základ, který bude respektovat princip solidarity, aby to toto prostě eh, jak si bylo úspěšně dokončeno. No a uvidíme prostřednictvím těch pozměňovacích návrhů, v podstatě už je máme téměř eh, dokončeny, eh, jak se tedy budeme moci zúčastnit na tom finálním tvaru toho textu. A myslím si, že ten hlavní záměr všichni sdílíme, tím je tedy na pomoci ochraňovat naše demokratické systémy a náš model společnosti. Děkuji. Děkuji, pan Flanagan. Eh, thank you very much. Eh, Děkuji. Já jsem zpravodajem pro toto téma na výboru Envy a těší mě, že tam to včera to 67 hlasy vůči jednomu prošlo. Všechna ta témata, kterým jsem se věnoval jako poslanec za poslední tři roky, tak se rozhodně nepřibližovaly míře zájmu tohoto tématu. A to je, myslím, dobrá zpráva a je to jeden z těch důvodů, proč lidé vnímají, že je tu zásadní problém má původní prezentace na výboru Envy eh, před eh, sedmisty eh, lidmi. Měli jsme tu finanční oznamovatele za poslední roky a nyní již dva miliony lidí se k tomu přidali. Je důležité vidět, že se něco děje, že se něco mění, ale potřebujeme veřejnou podporu, to bez pochyby. A je zřejmé, že tu veřejnou podporu máme, ale na konci celého procesu potřebujeme dosáhnout něčeho, eh, kde nebudou jenom tedy výjimečné osobnosti, ale i běžní lidé. Prostě nemusíte být tak odvážní, abyste předložili informace, které jsou zásadní pro veřejnost. Nemuseli byste se obávat o vaši práci, o persekuci. A v mé zemi, v Irsku, v současné době zažíváme opravdu urgentní situaci. Zaznamenali jsme případy naprosto z veřejné situace, třeba z policejních složek, kterým házeli mrtvé krysy před dveře, protože poukazovali na korupce eh, ve složkách, nebo tam máme i nějaké falešné obvinění u policistů, kteří byli falešně obviněni z pedofílie a to jsou zase ochrany, eh, organizace na ochranu dětí. Samozřejmě bezpodloženě věděli jsme, že to není pravda. Takže lidé, kteří chtějí poškodit ty oznamovatele, udělají cokoliv prostě začnou o z ničeho, aby zajistili, že oni se uh, umlčí a prostě nic nikdy neřeknou. Jejich záměrem je to, že lidé, pokud něco řeknou, tak tedy se ujasní, že tady tohle nikdo nepřežije a tu situaci musíme změnit. A já si myslím, že vaše zpráva je výtečný začátek a i to, co řekl pan eh, Váda, je tu obrovská podpora a vy zmiňujete i psychologickou podporu. My jsme tu měli stovky oznamovatelů, protože i když uh, jsem tu začínal, eh, objevilo se to, jak je to úspěšné téma, prostě my jsme zaznamenali, že tito lidé opravdu potřebují psychologickou podporu. Na prvním zasedání, eh, kdy jsme se setkali s těmito lidmi, tak eh, se tam oznámilo, zda byl, měli nějaké psychologické poškození eh, již původně, anebo následně po té, co jim bylo, na nich bylo jaksi spácháno a oni, oni se snažili obdržet nějakou podporu. A to je opravdu složité. A já chci říct, ono, nechce se mi to říkat, ale musím. Dokud něčemu takovému nedojde, tak bych radil všem, kteří chtějí něco oznámit, aby byli prostě sticha, protože to zničí váš život, budou vás mučit prostě uh, nakonec skončíte v situaci, kdy, eh, do které byste se nechtěl ani dostat. Takže čím dříve se toto zpracuje, tím lépe, aby se tyto situace už neopakovaly. No a celá ta myšlenka evropských hodnot, myslím si opravdu, že bychom to měli apelovat na hodnoty lidskosti, protože cel naše hodnoty v minulosti se zakládaly na kolonizaci a zabíjení. Já bych apeloval na hodnoty lidství, ty jsou mnohem silnější a mnohem lepší. Děkuji. Pan Foss. Sorry. No, no, no, sorry, sorry. Mr. Le, Le Breton. Já se omlouvám, pan Le Breton se hlásil první. Je suis désolé. We mais... haven't seen you, sorry. Uh... No, I am shadow. Okay. And for the green. Ne, já jsem stínový zpravodaj za zelené. Ano, ale i tak musíte požádat o slovo. Dobrá, vy jste stínový zpravodaj, takže prosím začněte vy. A ještě bych chtěl říci, že eh, máme trošku časové potíže a musíme projednat další tři důležitá témata, takže prosím maximálně stručně. Eh, já tomu rozumím, pane předsedo. Ano, eh, stínový zpravodajové, ale pokud jste změnil postupy, tak eh, dobře, ale jinak stínový zpravodajové si berou slovo podle skupin pro všechny věci. Budu stručný, protože to po mně chcete ještě předtím, než jsem promluvil. My všichni se shodneme na tom, že je potřeba chránit oznamovatele. To je diskuse, kterou jsme vedli Eh, už u jedné eh, směrnice eh, o obchodním tajemství. A, ale tady bude potřeba, aby přišel okamžik, nebo přijde okamžik, kdy zjistíme, jestli opravdu všichni se shodneme, nebo jestli je to prostě jenom otázka mm, principiální. My se dostaneme do podrobností a potom budeme muset rozhodnout, který text má převážit, protože ono je samozřejmě pěkné říkat, že oznamovatel má být chráněn, zejména pokud jde o finanční oblast. Všichni jsme to viděli s panem Delturem. Všichni říkají, že pan Deltur má být chráněn. Ano, a pan Juncker tento také v tomto parlamentu řekl. Škoda, že to neřekl eh, u soudu ve své vlastní zemi, ale to už je potom jiná věc. A máme tady ten problém, že pan Deltour porušil jeden lucemburský zákon, protože neexistuje evropský zákon o ochraně oznamovatelů, který by hájil obecný evropský zájem. A já se tedy obávám, a to bude asi obecná obava, jak do textu zohlednit fakt, že evropský obecný zájem má mít přednost před národními zájmy. Eh, to bude problém eh, zejména pro ty, kteří tady hájí Evropu národů. Eh, já bych byl rád, kdybychom tuto otázku probrali a přál bych si, aby tady v textu byl zakotven ten evropský zájem Eh, čímž by vlastně eh, ale některé národní texty nebyly v rovnoceném postavení. Potom eh, priorita speciálního textu nad obecným. Obvykle se říká, že specifický nebo odbor, konkrétnější text tady převládá nad tím obecným textem. A mě by zajímalo, jestli speciálním textem je tady eh, důvěrnost, která se vztahuje na některé informace, anebo tím speciálním textem je ten, který bude hájit zaměstnance nebo tu osobu, která bude oznamovat. Eh, já se snažím držet té konkrétní reálnosti eh, reality a ne těch obecných principů. Eh, ochrana oznamovatele eh, bude převládat nad ochranou eh, některých informací, pokud bude ve hře obecný zájem. Tak tady se to potom rozhodne, jak se k tomu stavíme. A pak samozřejmě um, jsou tady také určité národní věci, které musí být chráněny. A závěrem bych řekl, to už jsem říkal, Virginii a to na stínovém zasedání stínových zpravodajů. A tady je problém s tou hierarchií toho oznámení. Já bych si nepřál, abychom se dostali do schizofrenického světa, abychom byli povinni eh, podat to oznámení uvnitř té struktury, například francouzský příklad, Eh, jaderný eh, průmysl. Tady je to jednak hájeno těmi orgány, eh, kteří mm, toto produkují a potom odbory. Takže tady nemá vůbec žádný smysl to oznámení podat uvnitř té struktury. Takže tady bychom měli mít takovou hierarchii, pardon, abychom nevnocovali hierarchii toho oznámení, ale aby bylo možné oznámit to rovnou externě ze strany toho zaměstnance aby se nevyčítalo zaměstnanci, aby se obrátil na novináře. A novináři to potom budou muset ověřit. Musí ověřit podloženost té informaci předtím, než to zveřejní. To je přece jejich práce. Tady samozřejmě není možné, aby kdokoliv eh, nahlašoval cokoliv, eh, nějaké nesmysly, ale mm, mm, měla by být tady i tato možnost. Ehm, pokud jde o mě, tak mě bychom měli samozřejmě přece předložit, mít tu možnost předložit ty poslanecí návrhy dříve a potom té nové kolegyně umožníme předložit je později. Ale mm, a jinak bychom mm, tady měli vystoupit dříve, než komise předloží svůj text. Děkuji. Merci, monsieur le président. Pan děkuji, pane předsedo. Tento návrh zprávy je významným textem, protože eh, se tady řeší tak zásadní principy, jako je svoboda informací, eh, a další, takže já to podporuji, i když budeme muset upřesnit právní základ. příčiny pro předložení tohoto testu, těch je mnoho, například to očekává veřejné mínění, eh, jsou tady ty známé případy, ehm, pan eh, Detour, eh, který má problémy v Lucembursku a nedávno další případ, který se stává poměrně známým ve Francii a to je ten řidič Arcelor Mittal, eh, který odhalil, že byl nucen nějaké kyseliny ehm, vypustit v životním prostředí, do životního prostředí. A já si myslím, že některé věci tady eh, veřejným eh, míněním nebyly vždy dobře pochopeni. Ehm, měli jsme tady tu směrnici, kde veřejnost měla pocit, že to je proti oznamovatelům a bylo potřeba tedy, a my jsme se snažili vysvětlit, že bylo eh, že to tak není a proto jsme tady měli tu směrnici o oznamovatelích, aby se ukázalo, že nemáme žádný špatný záměr s tou prvotní Eh, směrnicí. Teď si myslím, že je to na dobré cestě. Definice oznamovatelů, to je zajímavá, protože oznamovatel to je ten, kdo eh, odhalí nelegální eh, skutečnost a nebo porušování obecného zájmu, to je dobrá věc, ale přesto bych si přál, abychom upřesnili, že existují i výjimky, které jsou zakotveny ve francouzském zákoně z 9.12.2016. Jednak je tam tajemství státní obrany, potom je tam zdravotní exportní tajemství, které nesmí být odhalováno. A jako právník další věc mi leží velmi na srdci a to jsou eh, vztahy mezi eh, advokátem a jeho klientem. Pokud jde o eh, řízení, tak by tady měly být dvě fáze. Nejprve oznámení uvnitř podniku nebo organizace a potom, když se nic neděje, tak zveřejnění nebo veřejné oznámení. A samozřejmě by to nemělo být příliš striktní, protože jsou případy, kde tato priorita by mm, mm, měla být pružně řešena, bylo, mělo by být možné ji obejít a mělo by být možné okamžitě mm, jít tou veřejnou cestou. A kratší to dobrým směrem. Dále převrácení důkazního břemene případě nějakých represálí nebo tlaku na oznamovatele ze strany například zaměstnavatele. Tady bych chtěl vyslovit jedno varování. Myslím si, že vždy eh, složité, nebezpečné eh, obracet důkazní přeměno, k tomu se musí přistupovat nesmírně, obezřetně, ale pokud se tím směrem chcete vydat, tak je potřeba, aby eh, mm, ten oznamovatel tam splnil určité prezumpce, aby to opravdu nebylo vyřizování účtů. Potom anonymita. Tady přiznávám, že tomu nejsem příliš nakloněn, protože tady překračujeme červenou linii, protože tady by to mohlo být zneužito. Když to bude anonymní, tak to může povzbudit ty osoby, které mají špatný záměr. A pokud to pro vás bude zásadní, tak si myslím, že by to muselo být omezeno pro tu fázi toho interního oznámení, ale ne pro to exter, externí oznámení. Tam je samozřejmě potřeba eh, prokázat tu určitou odvahu. My tady nechceme povzbuzovat zneužívání, ale chceme zkrátka eh, umožnit podporu těm občanům, kteří mají určitou odvahu. Potom pokud jde o tu ochranu, tak tady by to měla být eh, nejprve národní ochrana, tedy měli bychom požadovat po členských států, aby jmenovali národní orgány, které budou zajišťovat ochranu oznamovatelů. A to je zcela v souladu eh, s tou mou vizí, kterou jsem zmínil předtím. A potom by tam mohla být evropská koordinace. Eh, evropský mediátor, ano, to by snad bylo dobré. A potom jsou tady jiné řešení, třeba využít OLAF, já to moc neocenuji. Hmm protože já jsem se stal sám obětí Olafu a trvalo, než jsem se vymanil z jejich spáru. Eh, Potom eh, evropský prokurátor, tady myslím, že to bychom neměli, neměli bychom volit tuto cestu, mm, tam mají dost jiné práce. Takže celkově je to dobrý návrh zprávy a jako stínový zpravodaj budu i nadále spolupracovat eh, se zpravodajkou, budu ji pomáhat v rámci svých možností. Uh, thank you very much. Děkuji. Rád bych znovu zopakoval, že jsme pod časovým tlakem, takže prosím, vyjadřujte se eh, co nejstručněji. Pan Fos. Děkuji, pane předsedo. Udělám vše, co bude v mých silách. Budu co nejstručnější. Myslím si, že eh, tuto, eh, tento, tuto cestu, která byla popsána, musíme přesně obsáhnout, popsat, protože za prvé se jedná o, může jednat o neoprávněné výtky, třeba jsou to podniková tajemství, Eh, která však mohou být legitimní, eh, ale eh, která se třeba nehodí některým lidem, ale přesto mohou být legitimní. Takže tady hodně toho závisí na subjektivním vnímání příslušné osoby. A myslím si, že tady musíme jasně ukázat, že ne všechno, co vnímáme jako nepříjemné, že to hned eh, musí souviset s těmi prvky eh, oznamovatelskými, takže toto musí být úplně jasně ukázáno, o co tady jde. Velmi bych se zasazoval za to, abychom měli možnost, abychom vynechali možnost tady obracet se na veřejnost. Myslím si, silné závazné struktury s automatickými eh, způsoby chování, to by asi byl ten správný prvek. Pokud totiž eh, ten jedinec, který si myslí, že by mohl něco zveřejnit, pokud s tím půjde k tisku, do tisku a ono tomu pak ani tak nebude, pak eh, v zásadě se musí chránit sám před sebou, protože proto musí mm, eh, fungovat nějaké interní struktury a musíme se pokusit ehm, eh, využít nějakého dalšího automatismu, který se bude eh, týkat ehm, dalšího období, než se to dostane na veřejnost, protože pak by si, mm, jinak to totiž pro tu osobu vždycky bude velikým nebezpečím, ať je to trestně právní nebo občanskoprávní ehm, řízení. Proto bych byl velice proto, abychom to omezili. Nevím, jestli to je vůbec možné. A možná taková úplně poslední alternativa mm, na této cestě, ale spíše bych byl pro silní interní struktury, které by spustily určitý automatismus, tak abychom mohli celou tu věc sledovat i dále. Děkuji. Pan Marino Pinto. Děkuji. Já bych tady chtěl zdůraznit dva či tři aspekty, které považuji za důležité. V první řadě chci upozornit eh, a říci to, co řekl kolega Fos, že je důležitý, tedy že to oznamování trestných činů Eh, je podloženo fakty a lidé, kteří oznamují, by měli být tak nějak vymazáni, neměli by se zapojovat u té, do té další fáze, do toho vyšetřování. V mnoha zemích Unie, včetně naší země, panuje určitá kultura, na kterou jsem upozorňoval, ve které je těžší oznámit některé špatné činy, eh, než to nechat být. Prostě jsou tu určité činy. I když máte absolutní důkazy toho, tak prostě nestojí za to na to poukázat. Prostě když to oznámíte, tak je to pro vás nebezpečné, protože vás čeká odplata a, a jste obětí, tedy ten oznamovatel je obětí. Já jsem proti té kultuře nějakého prodlužování toho oznámit jen protože oznamujete a prostě společnost se stává takovou společností se skupením neustále pod kontrolou. V některých politických kulturách to existovalo, už to naštěstí zmizelo prostě poukázat na nějaký zločin, prostě musí se to jenom podložit fakty, sdělíte ta fakta a pak už jste mimo hru. A také otázka prevence, že prostě prostřednictvím tohoto oznámení by se neměly tady vyřizovat nějaké soukromé účty, nějaké pomlouvání, aby se způsobily problémy konkrétním lidem. Stačí jenom poukázat, ukázat prstem a pak ten člověk, na kterého jste ukázali, je ten zodpovědný zodpovědný je ten špatný, to jsou problémy jako pedofilie, korupce. Prostě eh, je třeba prokázat svoji, eh, eh, svoji jaksi čestnost, Eh, je třeba bojovat proti tady této kultuře nějakého šíření, nějakých špatných obvinění, prostě, že polovina společnosti jsou ti dobří, polovina ti špatní, to nevede ke zdravé eh, společenské kultuře. A bohužel si na taková období ještě pořád pamatuju. Děkuji. Tak to byl poslední příspěvek k tomuto bodu. Nejsem si jist, jestli jsme eh, slyšeli ze všech skupin něco k časovému plánu. Paní Rozier? Pane předsedo, mám pocit, že kolegové jsou víceméně um, se shodli, takže já si myslím, že na tom můžeme mm, se také shodnout. Better. Tak, dobře, pokud se na tom dohodneme, tak to bylo to lepší. Děkuji vám za tuto diskusi. Můžeme mm, ukončit tento bod. A protože bod 9 bude odložen, buď na odpoledne, anebo na zítra eh, ráno, protože pan Džambacky není přítomen, tak můžeme pokračovat s bodem číslo 10. Tak, eh, pardon. Sorry, eight. Osm. Osm, pan Marina Pinto, který je zpravodaj. Evropská agentura pro justiční spolupráci eh, v trestních záležitostech Eurojust. Bude to výměna názoru k tomuto tématu. Eh, pane Marino Epinho, máte slovo. Obrigado. Děkuji, pane předsedo. Toto stanovisko se týká vytvoření eh, určitých eh, změn pro Eurojust, aby se vytvořil kabinet evropského prokurátora. Toto je zpráva, kterou zpracovává jiný výbor. Z naší strany je to pouze stanovisko, ale chtěl bych tady upozornit na některé skutečnosti či situace, které považuji za velice důležité. První myšlenka je následující. Nebude opravdová evropská integrace a Evropská unie bude vždy nedosažitelným ideálem, pokud nebude opravdová integrace ve věci spravedlnosti. Spravedlnost je strukturální pro Evropskou unii, pro jednotu evropských národů. Můžeme tu prohlašovat politické jednoty, úspěchy na vnitřním trhu, ale pokud nebudeme mít opravdovou integraci v oblasti spravedlnosti, tak ta integrace prostě bude jenom eh, ideálem, kterého nebude dosaženo, nebude efektivní. Samozřejmě, co představuje ta integrace? Od počátku vytvoření takových orgánů, které bojují proti nadnárodnímu trestnému činu. V dnešní době te, ten trestný čin se šíří právě díky nedostatečnosti těch nástrojů pro boj proti ním, které mají členské státy k dispozici. Je zapotřebí vytvořit evropské nadnárodní mechanismy Evropské unie pro boj proti ekonomické kriminalitě, co se týče fiskálních podvodů. Je to více než 100 milionů eur, každoročně, které Unie ztrácí v příjmech z daňové oblasti a z podvodu, proti kterému se nebojuje. A to právě z důvodu nedostatečných prostředků ze strany členských států. Takže potřebujeme evropskou strukturu, která bude vybavena pro boj proti ekonomickým trestným činům, a, a na to napojená také korupce, účast v, v, v domluvaných smlouvách, zneužívání veřejných prostředků trestnými účely nebo soukromými účely, prostě jejich jaksi odklon od původních e, záměrů využití pad nadnárodní zločinecké sítě, obchodování s lidmi, obchodování s ženami, s dětmi, obchodování s drogami či se zbraněmi. Všechno toto se tak nějak provádí v celku všech zemí, takže i tady by tu měl být záměr, aby tu byl jeden orgán Evropské unie, který bude bojovat proti této eh, kriminalitě třetí druh eh, trestné činnosti, která je velice škodlivá pro Unii a pro společnost, to je terorismus. A my tady vidíme, jak Evropská unie selhává v boji proti terorismu, protože nejen, že nemá příslušně vybavené struktury pro tento boj, nadnárodní struktury, ale také ty služby jednotlivých zemí prostě tak nějak jsou rivaly mezi sebou, včetně tedy spravodajských služeb, které nespro- spolupracují, nepředávají si informace, takže teroristé pak prostě eh, jak si vystupují a fungují naprosto bez trestně. Pak je tu další oblast, která není vyloženě trestní oblast a má nadnárodní charakter. To je oblast eh, rodinného práva, konflikty, rozvody, řešení eh, mm, péče o děti u jaksi oddělených eh, manželství a vztahů. Takže je tu celá řada oblastí k vyřešení. Vážení kolegové, pane předsedo, je zapotřebí opravdu vyřešit i tyto oblasti, tyto prostory, abychom měli opravdovou integraci migraci. Je důležité sestavit eh, jak si ty seznamy všech těch oblastí, abychom měli řádné systémy pro bojování proti těmto trestným činům. Něco je v kompetenci členských států, to samozřejmě, ale musíme učinit pozitivní konkrétní kroky vpřed směrem k integraci eh, evropské justice. Takže jsem pro vytvoření tohoto oddělení Evropského prokurátora. Navíc ještě jsem zastáncem toho, aby ten generální prokurátor byl samotným předsedou Eurojustu. Tento uh, prokurátor a jeho úřad eh, nebo Eurojust by měl záviset od úřadu tohoto prokurátora a ne naopak, že by ten eh, generální prokurátor byl jenom členem Eurojustu ale prostě si myslím, že by to mělo být naopak že evropský prokurátor, to by bylo takové eh, státní eh, zastupitelství na evropské úrovni, které by opravdu efektivně bojovalo proti nadnárodnímu, eh, proti nadnárodní kriminalitě která jaksi pořád se šíří beztrestně po Evropské unii, protože nejsou prostředky, jak proti tomu reálně bojovat. Takže chci ještě říci, že toto opatření, eh, tedy ten návrh na vytvoření toho úřadu generálního evropského prokurátora, to je jenom takové skromné opatření, když to srovnáme s tím, co všechno ještě v budoucnu je zapotřebí udělat. Je to jenom opravdu maličký krok Eh, v tom, co musíme udělat. Ale když se podíváme zpátky, co už bylo učiněno, jsem optimista, je to rozhodně pozitivní krok a z toho důvodu souhlasím a tedy chtěl bych toto navrhnout i kolegům, aby podpořili eh, toto eh, pozitivní stanovisko z naší strany, co se týče vytvoření oddělení Evropského generálního prokurátora. Děkuji. Pan Merci, euh, Děkuji, pane předsedo, jenom velmi stručně podporuji vše, co pan Marino Pinto právě vysvětlil. Samozřejmě i pro nás je mm, velmi důležité, aby se rozvíjel Evropský, úřad Evropského prokurátora a aby umožnil transverzální boj proti celé řadě deliktů a trestných činů v Evropě. Je to vynikající věc a potom bych jenom zdůraznil jednu věc, která se objevila v poznacích návrzích, tedy je potřeba, aby tento prokurátor byl nezávislý, zejména vůči komisi, tak aby tento prokurátor mohl skutečně sehrávat roli nezávislého a autonomního soudce. Tedy velmi podporujeme eh, zprávu i pozněvací návrhy zpravodaje. Děkuji, pan Fos. Děkuji. Děkuji také za zprávu zpravodaje a za jeho práci a za úvahy, které tady předkládá v zásadě musím také říct, že se změnou Lisabonské smlouvy eh, jsme jako legislativci nebyli dostatečně odvážní k tomu, abychom eh, tady eh, na, vytvořili takovou trestně právní konstrukci na evropské úrovni, ale to nám zabraňuje v tom, abychom ty právní danosti Ehm, jako třeba podvody vůči finančním, ehm, nemůžeme omezit podvody vůči finančním úřadům evropským. Můžeme dělat, co chceme, eh, eh, ale je správné, že jsme Původně to měli udělat jinak, měla to, byla tady ta možnost, ale dnes ten právní rámec k tomu není ehm, existentní a musíme se podívat do očí realitě. A to v současné době je příliš omezeno na finanční zájmy Evropské unie. Co mě trošku eh, na tomto eh, návrhu, návrhu eh, zajímá, co se mě dotýká, je, abychom vytvořili řádné pravomoce mezi členskými státy, které se účastní EPO, anebo se podívali na jejich vztahy k Eurojustu. Pak jsou tady státy, které se neúčastní EPO e a které mají vztahy k Eurojustu a pak členské státy, Eh, obecně eh, mezi sebou sledovat. Tyto právní eh, obecné struktury a poměry bychom měli jasně upravit a nevytvářet duplicitní struktury, tak aby se to nepřekrývalo, ale neměly by se vytvářet ani žádné mezery. Takže bych řekl, že Eurojust musí nadále zůstat zodpovědný za boj proti podvodům, podvodům vůči finančním zájmům Evropské unie a v těch zemích, které se neúčastní EPO nebo kde EPO prostě nemá žádné pravomoce. Tady je nutné mít hladké propojení, aby nevznikaly žádné mezery a aby nedokázalo k žádným překryvům. Já sám jsem v hlavní zprávě v Libe se hodně vyjadřoval k ochraně dat, ale to, myslím, v našem případě ani tak není téma. Jenom bychom se měli postarat o to, abychom eh, postoupili trošku více ku předu, eh, rychleji ku předu. Máme tady zprávu poradce, mm, kterou bychom se měli trošku opřít a proto si myslím, že bychom eh, měli sledovat to, co tady rada dělá ke vztahu k Evropskému generálnímu prokurátorovi nebo i ke vztahu k EPO. Myslím si, že by to bylo správné. V té hlavní zprávě e, to pojímáme tak, že návrh zprávy jsme dosud jen prodiskutovali a v září se budeme zabývat ostatními e, obsa- dalším obsahem. Obecně možná ještě jenom e, to, co, na co já vždycky nezapomínám, ale co se týče dat, měli bychom se pokusit to, o čem jsme dnes nemluvili, protože pan Zambacky tady nebyl, ochrana dat pro instituce. I tady bychom měli získat ehm, možnosti eh, podívat se na režim ochrany dat Eurojustu, tak abychom tady měli doplňkové možnosti které se nebudou překrývat, ale které se vzájemně budou, tak říkajíc, doplňovat. To by byl teď můj návrh. Děkuji. Paní Gebhardt. Pardon, paní Kaufmann. Ano, děkuji srdečně, pane předsedo. Chtěla bych mm, na začátku poukázat na to, že návrh komise eh, mm, Evropského státního zástupce a také návrh komise týkající se reformy Eurojustu, že tento návrh už je starý čtyři roky. A v mezidobí se toho stalo hodně. Víme, že mm, Evropské státní zastupitelství mm, existuje v rámci takové posílené e, spolupráce. 20 mm, členských států se tohoto účastní a se zprávou k Eurojustu ve výboru pro vnitřní záležitosti a e, justici jsme čekali. Čekali jsme, až budeme vědět, jak Eh, to bude vypadat toto Evropské státní zastupitelství a eh, pak se chceme začít zabývat Eurojustem. A já si myslím, že to eh, byl velice rozumný krok, který jsme učinili, kdybychom měli učinit společně i v tomto našem výboru, protože ono je tomu opravdu tak, musíme se přesně podívat na to, jaké jsou pravomoce Evropského státního zastupitelství a jaké jsou pravomoce Eurojustu. Nemělo by tady vznikat žádné duplicitní struktury nebo mezery, jak říkal kolega Foss. A Jistě, že se přesně musíme podívat na to, jak by mohla vypadat spolupráce. Tady máme e, jasné informace o textu k evropskému státnímu zastupitelství a pokud náš zpravodaj pan Marino e, Pinto navrhuje aby eh, on, evropský státní eh, zásobce, byl nahlížen jako člen Eurojustu, tak eh, pak zatím mám trošku otazník, jestli tady máme to správné vymezení kompetencí, jestli se nám může podařit. Druhý bod, který se mi zdá být důležitý. U Eurojustu jde o Evropskou agenturu, která jak se tak hezky po evropsku říká, má být lisabonizována. Takže i tady musíme sledovat eh, v případě reformy Eurojustu to, jestli tato tzv. lisabonizační proces, podobně jako u ostatních agentur, ehm, bude existovat, jestli k němu dojde, co tady musíme zohlednit. Jistě, že Eurojust je specifická agentura, to je jasné, ale přesto je ústřední otázkou, to, že tato agentura stejně jako všechny ostatní agentury by měla mít společnou koncepci. Dva body bych ještě ráda zmínila. Jsou to konkrétní návrhy eh, kolegy Marina Epinto. Už dnes bych mohla říct při naší první diskuzi, že návrhy jdou přeci jenom hodně daleko. Pozměňovací návrh 13 eh, pan kolega předložil a sice při kompetenčních sporech do, mezi dvěma členskými státy by pro vyšetřování a e, žalobu e, měl rozhodovat do budoucna Eurojust, a sice nezávisle na tom, jestli se jedná o, jestli tady máme stanovisko členského státu nebo ne. A pozměňovací návrh 16, ten říká, že Eh, národní člen eh, Eurojustu může i bez souhlasu dotčeného členského státu možnost eh, zahájit vyšetřování v daném členském státu. I toto jde velice daleko, tato změna. Myslím si, že tady bychom ještě měli o tomhle diskutovat. Máme ještě trochu času v příštích měsících a v každém případě se budu těšit na spolupráci s kolegem Marino Epinto a chtěla bych mu také srdečně poděkovat za mm, jeho návrhy. Myslím si, že budeme mít velmi dobré stanovisko pro náš výbor. Děkuji. E, chtěl bych jen zopakovat. E, příští útěk vám e, byla vždycky taková tradice, že i stínoví zpravodavé žádali o slovo v tomto výboru. A nechci se, se vyhnout nedorozuměním, takže teď paní Gebhardt, vy jste žádala o slovo. Ano, děkuji ale ne jako stínová zpravodajka, ale chci vyjádřit jen eh, své potěšení, protože jsem byla zpravodajka eh, pro zřizování Eurojustu před mnoha eh, lety. A tenkrát jsem předložila návrh, Řekla jsem, že to, by to mohl být začátek Evropského státního zastupitelství a to parlament zavrhl, zavrhla to komise a také rada. Každý měl eh, z této myšlenky evropského státního zástupce strach. A chtěla jsem tady dnes jen říct, že mám radost z toho, že tato myšlenka po mnoha letech přeci jen pomalu se dostala do hlav lidí a eh, tady srůstá Evropa eh, dohromady, protože to, co předtím říkal zpravodaj, je správné. Musíme se postarat o to, aby tam, kde máme přeshraniční evropskou kriminalitu i tady, musíme mít společný orgán, e, který bude proti této kriminalitě bojovat. A pokud něco takového nemáme, to pořád, pořád zažíváme v mnoha případech, tak pak najednou stojíme na hranici a pro následování, sledování těchto trestných činů nemůže být řádně provedeno, protože není zaručen tok informací, nefunguje spolupráce mezi jednotlivými místy a tak dále. A jen jsem prostě chtěla říct, že mám radost z toho, že konečně tady, eh, tady jsme pokročili. Děkuji. Paní Lebreton. Je suis désolé de... Omlouvám se za to, že vám tady naruším ten rýsující se konsenzus, ale chtěl bych stručně připomenout, že jsem proti vytvoření Evropské prokuratury, protože to je další krok k transformaci EU do federalistického státu a já nechci federalistický stát. Jsem zastánce jiného evropského modelu, který bohužel dnes netriumfuje, a to je Evropa národů a kde se vychází zejména ze spolupráce mezi suverénními státy, z koordinace, ale ne z tvorby nadnárodního orgánu, jako je tento. Pokud se ovšem pustíte touto cestou, tak vám doporučuji, abyste přerušili veškeré vazby mezi prokurátorem a Evropskou komisí, protože eh, bez toho by to byl opravdu horor. Thank you. Děkuji. Myslím si, že politický kontext, který jste předložil, je velmi správný. Eh, pan Kavada. Eh, eh, já trochu ulehčím hoři pana Lebretona tím, že připomenu jednu, jeden fakt. A předtím bych ještě řekl, že práce našeho kolegy Marina Pinta je něco, co v mých očích kráčí správným směrem, i když vás to děsí. Řeknu vám proč. Jistě si připamatujete, že skutečná myšlenka evropského eh, pro, Evropské prokuratury a soudní spolupráce rychle mezi jednotlivými členskými státy vznikla v roce 96 na apel prokurátora, který vlastně byl ze země, který nepatřil do Evropské unie. Byl to soudce Bertosa z Ženevy a eh, tam vlastně mm, se pod to připojilo spoustu jiných soudců, paní Eva Joly a další, eh, španělský soudce, pan Baltazar Garson a italský soudce, pan Antonio Di Pietro. A eh, tam vlastně on to řekl, protože se cítil bezmocný, eh, když se snažil bojovat s finančními zločiny. Zločin je mezinárodní a tady samozřejmě, mm, jak z toho vyvodil by, policejní spolupráce měla být povinná a okamžitá, což Eh, tak nefunguje, jak víte. A potom tam je pašování a v současnosti tam se k tomu přidává ještě terorismus. Takže já vlastně nechápu, proč by tady jsme se měli tak zřivě bránit eh, této možnosti bojovat s mezinárodním zločinem. My eh, opravdu musíme přejít v těch našich nástrojích na vyšší úroveň a justice to často požaduje. A mohli bychom udělat i krok inteligentním směrem, protože mm, v mnoha nebo v několika zemích eh, už něco existuje, tedy je tam snaha specifikovat eh, něco, co má zůstat na národní úrovni a co právě na úrovni té Evropské prokuratury. Tak by to eh, vypadalo. Samozřejmě, že je potřeba postupovat progresivně a postupně a je tady také myšlenka spolupráce výzvědných služeb a policejních služeb a Samozřejmě, že tam můžeme doplnit, že se to týká těch zemí, které to mohou tak učinit a které si to tak přejí. Děkuji. Yes. So... Ano, takže děkuji za tyto příspěvky. Ještě komise, dobře. Děkuji, pane předsedo. Jen chci říct, že EPP že se tady eh, udělal velký pokrok, dohozálo se dohody s radou, eh, posílené spolupráci, ještě potřebujeme souhlas parlamentu a doufáme, že ho dostaneme někdy v září, říjnu. Rád bych vám připomněl, že eh, tento rozsah, tato působnost bude že to bude útok na evropský rozpočet a v jakékoliv rozšíření kompetenci by znamenalo jednomyslné rozhodnutí Evropské rady. A pokud to chcete rozšířit na organizovaný zločin nebo terorismus, tak bychom museli nejprve mít eh, dohodu šéfů států, než tak budeme moci učinit. Počítá se v textu s tím, že pět let po té, co to vstoupí v platnost, eh, komise musí přeskoumat možnost rozšíření svých pravomocí pět let poté, co to stoupí v platnost. Takže mezi tím si myslíme, že potřebujeme eh, jak Eurojust, tak eh, PA. Eh, Eurojust by se měl reformovat, protože Eurojust, protože je to jedna z prvních agentur před Lisabonem a musí si udržet své pravomoce na, pro přeshraniční zločiny, zločiny, kterými se zabývá. A to jsou stejné trestné činy, které pokrývá také Europol. A ano, reforma, kterou teď máte na stole, eh, tady bych byl vděčen, kdyby se předložil, že jsem vděčen za dobré návrhy, které předložil pan Fos a pan Marino Epinto. Je to skvělý krok k lisabonizaci eh, této agentury pro spravedlnost stavniční záležitosti. A ještě pár věcí, na které nesmíme zapomenout. Protože toto je Evropská agentura eh, v technickém slova smyslu. Tak interinstitucionální dohoda s tím společným přístupem, eh, na kterém jsme se dohodli před pár lety spolu s radou a komisí, to by vyžadovalo, aby komise byla eh, zastoupena v mm, představenstvu této agentury. To tak není teď plán ve zprávě, je to plán ve zprávě pana Fose a e, žádali bychom, aby se toto zvážilo. Myslíme si, že by to bylo užitečné pro zachování konzistentnosti a také z rozpočtových e, administrativních důvodů, aby komise byla v tomto představentu Eurojustu zastoupena. Druhý bod vztah e, těchto agentur musí být velice přesný. A plně podporujeme myš nápad pana Fosse a všech ostatních, kteří o tom dnes ráno mluvili. Měl by to být text, který eh, se postará o to, že se vyhneme duplikacím, ale eh, který nezanechá žádné mezery. To jsou dvě klíčové otázky. A text, který je teď navržen radou, v této velmi konkrétní záležitosti článek 3 odstavec 1, podle našeho názoru je eh, přesnější než to, co máme v návrhu zprávy pana Fose. Třetí bod, ochrana dat. To je klíčový bod pro nás a rádi bychom se vyhnuli multiplikaci zvláštních režimů ochrany dat v různých agenturách. Ehm, zažili jsme nedávno jednu věc v Europolu, jedna v EPPO a ehm, rádi bychom se vyhnuli tomu, abychom měli ještě třetí případ, ehm, další případ v Eurojustu. A protože se vedou diskuse o revizi nařízení 45 z roku 2001, možná toto je kontext, ve kterém bychom se tomu mohli vyhnout, úplně novému režimu pro Eurojust a mohli bychom se možná spolehnout na eh, revidovanou verzi z roku 2001. Eh, jsou to určitá pravidla, která jsou nezbytná, eh, která musí přizpůsobit adapt povaze své, Eurojust povaze své agentury. A poslední věc. Mm, mm, já si myslím, že měl vybírán prezident Eurojustu své souladu se společným přístupem, který volíme ke všem agenturám a s tím se v textu nepočítá. Byli bychom proto, aby ta praxe byla, platila stejně tak pro Eurojust. Viděli jsme problémy v minulosti, velmi obtížná kolečka hlasování a vlastně pak z toho nevyplynulo nic a tomu bychom se rádi do budoucna v případě Eurojustu vyhnuli. Děkuji. Uh, thank you very much. Děkuji. Uh, co dosud nebylo řečeno, je uh, lhuta pro pozměva, po překladání pozměňovacích návrhů, to je 30. srpna. 2017, ano, děkuji. Pan Breton. Já jsem překvapen tím vystoupením, které po nás chce, abychom vhodně dělali naši práci, bránili hlasování a opakovanou hlasování. Já bych chtěl komisi vykázat na její místo, ať se drží svých pravomocí. Eh, děkuji. Tak, můžeme uzavřít tento bod a budeme pokračovat. Navrhuji společně body 10 a 11. Výměna názoru eh, k nařízení Evropského parlamentu a rady eh, při eh, zavádění elektronické evropské karty a pak směrnice o stejném, stejnému tématu. Paní Gebhardt je tady zpravodajkou. Paní Gebert, máte slovo. Ano, děkuji, pane předsedo. Já, jsem, já bych byla udělala stejný eh, návrh, abychom se věnovali oběma složkám zároveň, protože velmi úzce vzájemně souvisí a je vždycky obtížné ty věci od sebe eh, oddělovat a proto má smysl, abychom měli jedno zpravodaje na obě. Chtěla bych také připomenout, že Evropská komise mm, předložila 10. ledna eh, palíček služeb eh, evropských. Ehm, jsou to, eh, týká se několika legislativních oblastí. Je to návrh nařízení pro elektronickou kartičku služeb Ehm, dále se návrh směrnice k operativnímu rámci eh, oné, eh, onoho průkazu. To jsou dvě oblasti, za které jsem teď já zodpovědná. A kromě toho ještě návrh směrnice pro ustanování ehm, ehm, notifikačního postupu, eh, jsou to pravidla pro udělování volení a pak je to návrh směrnice pro zkoušku přiměřenosti, jsou to nová, nové profese. To je balíček, který se postaral o hodně titulků v novinách mnohých evropských států a vyvolal rozruch mezi mnoha aktéry. A proto mám e, radost z toho, že hlavní výbor, výbor IMCO, se usnesl na tom, že práce budou ukončeny trošku později, což mi dává, mě dává ještě možnost vyjasnit některé otázky, které se tady v této oblasti naskytly chci ještě přeskoumat, protože ty otázky, které se týkají onoho průkazu, ty jsou velmi hluboké, ty otázky jdou daleko. E, já jsem se vždycky ptala Evropské komise a nikdy jsem nedostala žádnou rozumnou odpověď. A sice, co je, je ona přidaná hodnota e, tohoto průkazu služeb, protože na jedné straně eh, tady máme směrnici o službách, máme tady jednotné kontaktní partnery, eh, pak tady máme systém IIM, AM, tedy společně spolupráce eh, úřadů v členských státech je tím upravena a pak tady máme směrnici o vzájemném uznávání a sice Evropský profesní průkaz a ten byl um, ustanoven v minulých letech. A e, od komise slyším občas, ano, tyto nástroje nejsou zas tak e, dobře fungující nástroje a proto se má e, zavést čtvrtý nástroj. A má otázka, první otázka zní, je to skutečně rozumné přicházet s dalším nástrojem? místo toho, abychom využili těch instrumentů, nástrojů, které máme k dispozici. Možná bychom měli přesně prověřit a zjistit, kde to nefunguje a tam pak eh, provést změny těchto nástrojů nebo navrhnout je tak, aby tyto fungovaly. Další druhý problém. Je škoda, že pan Fos odchází, protože vím, že eh, je to pro něho důležitá otázka. A sice jasné rozdělení tady mít, jasné oddělení eh, kompetencí mezi jednotlivými nástroji. Něco, co eh, ještě do dneška není jasné. Jak vypadá ta souhra směrnic vztahujících se ke službám. To je to, eh, co máme, eh, ten ta volný pohyb služeb hm, na základě principu Zealand, Zealand. A pak tady jsou jednotná kontaktní místa, která poskytatelům služeb, kteří se pohybují v jiném státě, dávají možnost ehm, vyřizovat všechny formality na jednom místě, místo toho, aby se obraceli na různé úřady. A potom, jak vypadá tedy souhra těchto nástrojů s, eh, s oním evropským průkazem? Ten pak bude ehm, zřízen eh, v zemi původu a ne v zemi cílové. Jestli tady je možnost znést ehm, námitku ze strany cílové země, tedy takový ten, ten revise last eh, takže nemusí být eh, prokazováno, že eh, ten, ta osoba eh, pracuje v této zemi podle pravidel této země, ale v, té, v tom státě, kde se pracuje, že se musí během dvou týdnů prokázat, že jsou že nejsou dány základní předpoklady pro výkon této práce. Tak to je něco, co dosud nebylo úplně vyjasněno. Chci vědět, jak vypadá souhra nebo kombinace těchto dvou nástrojů a co to bude v konečné instanci pracovat. Pak jsou tu další problémy při implementaci eh, tohoto nařízení. Jde opět o duplicitu Eh, schvalovacích míst. Tyto úřady musí být eh, eh, zřízeny, ale může to znamenat byrokratizaci celé té věci, protože to bude znamenat přesný opak toho, co si vždycky stanovovala Evropská komise jako za cíl ve svém legislativním období. Bylo vždycky říká, řečeno, ano, bude to úleva, bude to méně byrokracie, ale vidím tady, že o němi schvalovacími postupy, které teď vznikly, vznikají paralelní struktury. Měly by vlastně vznikat paralelní struktury k těm e, strukturám, které máme obsaženy ve směrnici o službách. A to je taky otázka, která se nám naskýtá, když se m, mm, zeptáme, jestli to celé je rozumné. To jsou dva podstatné body, mm, na kterých teď pracuji. A říkám si, jaké to bude mít dopady. Tam se jestli, co by měla vlastně na eh, výboru navrhnout. A jeden, jedna z otázek, kterou si sama kladu, ještě nebyla definitivně zodpovězena. A sice jestli má opravdu smysl, abychom jako parlament tuto směrnici přepisovali, aby byla v souladu s právními texty, které už máme v Evropské unii, anebo jestli by neměl větší smysl ten text zpětně poslat Evropské komisi s prozbou, aby nám předložili návrh, v kterém oni e, přesně prověří problémy, které se tady vyskytly, přeskoumají je a předloží návrh. Návrh, s kterým pak budeme moci pracovat. Vím, že e, se stejné otázky teď objevují v radě, vedou se velmi živé diskuse, o tom, jak eh, by měly být eh, tyto věci vyjasněny a proto je to pro mě taková indicie, eh, že pokud my jako Evropský parlament budeme hledat rozumná řešení, tak pak práce v radě přesto bude velice obtížná, protože rada se zjevně klade stejné otázky které si kladu i já a kde si říkám, co bych měla teď eh, vlastně navrhnout mým kolegům a kolegyním, jaké bych měla vyslovit doporučení v návrhu zprávy anebo v návrhu stanoviska. A proto mám radost z toho, že dnes už nemá, ještě nemáme poslední lhůtu pro předložení stanoviska, ale že máme ještě trochu více času tak abych to mohla celé prověřit a proto jsem i říkala, že bych dnes chtěla vést diskuzi, protože to může být užitečné. Neměla jsem dosud žádnou příležitost probrat to se svými stínovými zpravodaj a zjistit, jaký je pocit mých kolegů z ostatních frakcí, tak abych na tomto základě mohla pokračovat ve své práci. Děkuji vám. Eh, Mr. Buda. Děkuji, pan Buda. Děkuji, pane předsedo. Obecně bývám kritický vůči komisi. A já bych rád řekl, že ze strany komise tu jsou kritiky. Paní zpravodajka řekla, že je to nástroj vytvořený komisí a že tedy nebude povinné to využívat, že je to alternativa. Takže když vyjdeme z tohoto předpokladu, že je to tedy alternativa a ne něco povinného, tak je, je dobré se podívat, jaké jsou tedy ty silné stránky této zprávy, pokud tedy existují. Takže by bylo dobré eh, s podívat na to tak, že je to tedy jenom další krok pro to, aby se snížila celá ta komplexnost v rámci poskytování služeb. Je tu celá řada důležitých aspektů, co se týče odstraňování složitých postupů, elektronizace postupů a návrh komise jde tím směrem, aby ty hlavní postupy probíhaly elektronicky, aby se tu zabraňovalo té administrativní zátěži při zpracování dokumentů. Na druhou stranu pak eh, je tu tedy i to řádné zpracování dokumentů. Pokud jsem tomu dobře porozuměl, tady záměrem je snížit ty náklady s tím využívání nástrojů, které máme k dispozici. Ta legislativa pro poskytovatele služeb by se stala tak nějak víc předvídatelná. Oni by tedy tímto věděli, jak prostě dosáhnout splnění těch cílů, které si přejí eh, jak si obdržet. Já pocházím ze země na východě Evropy, z Rumunska, která poskytuje služby i na úrovni Evropské unie, nějaké 4 miliony pracujících v rámci evropského prostoru a je třeba nalézt tedy ten správný, ten adekvátní formát pro, tuto návrhu, pro tento návrh. Poskytovatele služeb tak eh, mohou pracovat ve svém rodném jazyce. Považuji to tedy za velice důležitý nástroj. Pak další věc, která je tady důležitá prostřednictvím toho elektronického průkazu, to je zjednodušení procesu uznávání kvalifikací na mezinárodní úrovni. To je opravdu velice důležité, co se týče uznávání diplomů, a profesních kvalifikacích mezi členskými státy. Je důležité, aby nám tedy komise řekla, jak se tento elektronický průkaz pak bude, jaký bude vztah mezi ním a dalšími nástroji, které již existují. To si myslím, že nám může objasnit komise, aby se zabránilo tomu, že to budou nějaké paralelní struktury. A myslím si, že by tak tu mohla být opravdová přidaná hodnota v této směrnici. Takže je důležité vědět, zda to není v nějakém konfliktu s tím jednotným místem v rámci služeb, aby se tu nevytvářely jenom další nějaké neužitečné programy. Je důležité také brát v potaz sociální otázky, když se zabýváme tedy tímto evropským průkazem elektronickým, takže by to mohlo být také zahrnuto do revize směrnice o vysílání pracovníků pracovníci by ne, nemají k dispozici tento průkaz, takže možná by stálo za to přistupovat konstruktivně i tady. A také je důležité zhodnotit eh, velice pozorně otázku těch limitů, protože oblast služeb je velice dynamická oblast. Uvidíme tedy, co k tomu má co říct Evropská komise, ale rozhodně prostě musíme najít takové prvky, prostřednictvím kterých budeme moci obhajovat toto nařízení. Mělo by přinést přidanou hodnotu a měli bychom se snažit tady najít ty prvky, které přinesou tu velkou přidanou hodnotu. Já vám děkuji a nemám tu žádné další žádosti o slovo ze strany členů. A komise, přejete si provést nějakou stručnou prezentaci? Děkuji, pane předsedo. Dobré odpoledne vám všem. Já mám pouze šest průsvitek a doufám, že kvalitně zareaguji na ty dotazy paní Gebhardt i na to, co říkal pan Buda. Takže já bych ty prosvitky rozdělil do dvou částí. Jaké je tedy to pozadí tohoto návrhu a jaké jsou klíčové prvky, takže co tu vlastně navrhujeme. Uh, Panuje obecná shoda o tom, že nebudeme otvírat celou tu oblast eh, služeb. To byla rozsáhlá diskuze před více než deseti lety. Parlament, rada i komise si myslí, že nemusíme tu směrnici o službách znovu otvírat elektronický průkaz eh, se jaksi začlení dostávajícího rámce jen proto, aby směrnice o službách lépe pracovala. Ona ostatně vedla k navýšení růstu a pracovních míst, ale stále je to ještě úplně nevyužitý prostor, nevyužité možnosti tu jsou, je možné učinit více ještě, samotný jednotný trh není úplně dokončen. Jsou tu klíčové prvky směrnice o službách, konkrétně administrativní postupy, zjednodušování administrativy, které neumožňují komisi nějak zavádět eh, prosazovací prvky. Eh, není to úplně v duchu směrnice o službách, ale my prostě nemůžeme zavést nějaké postupy pro porušování. Ten elektronický průkaz je doplňkem stávajících nástrojů, je to doplněň toho jednotného kontaktního místa, je to tedy užitečný nástroj, je to také doplněk evropského profesního průkazu, je jim inspirován. Tento průkaz umožňuje přístup profesionálům a lidem k přístupu eh, k podnikům Tedy eh, toto je pro jednotlivce a elektronický průkaz je pro podniky, abych to rozlišil. Takže jaký je základ a jaké je racionále celého toho návrhu. My jsme provedli rozsáhlé konzultace, workshopy již od roku 2014. Komise opakovaně se setkávala se zainteresovanými strany, jak v parlamentu, tak v členských státech. Setkávali jsme se zástupci odvětví, odbory, proběhly i písemné konzultace a všechno to potvrdilo, že poskytovatelé služeb čelí závažným překážkám, když chtějí působit přeshraničně a ty hlavní překážky, to je nejistota o tom, jaké jsou požadavky a postupy, když chtějí působit v jiném členském státě, také jasný nedostatek spolupráce mezi národními orgány, přestože ta spolupráce by měla fungovat, také nedostatek elektronických postupů, dále požadavky na papírové kopie, faxy, což v dnešní době není nápomocné. Při šíření se jaksi přeshraničně dále celá řada formalit rozsáhlých a požadavky na různé certifikáty, překlady, a tady právě ty náklady prostřednictvím elektronického průkazu by mohly být sníženy na polovinu. A proč se soustředíme zejména na služby a podnikatelské, eh, služby stavebnické a podnikatelské? Tady jsou podstatné překážky a vidíme tu opravdový prostor pro navýšení produktivity, podporu pracovních míst a příjmů takže by to mělo, měly umožnit investice. A samotná rada i parlament identifikovali tyto dvě oblasti, jakožto oblasti, kde je e, zapotřebí tedy učinit něco ze strany komise, aby se vyřešily hlavní bariéry. Takže jaké jsou charakteristiky toho návrhu? Snažíme se dosáhnout administrativního zjednodušení a snížit nejistotu poskytovatelů služeb, navýšit důvěru Samozřejmě my tady neřešíme regulační překážky, ani tu nezavádíme principy země původu. My i nadále uznáváme to právo a i do určité míry povinnost, že hostitelský stát to je ta destinace, která bude regulovat to, jak poskytovatele služeb ty služby poskytují. Nicméně bude tu jednotný, společný, celoevropský elektronický postup, dostupný v rámci systému IMI, systém, informační systém vnitřního trhu, zase je doplňkový a bude používán, aby se naplnil potenciál elektronického průkazu. Ten průkaz je nabízen poskytovatelům služeb v eh, službách podnikatelských a stavebních. Není to povinné zase, je to opční pokud si myslí, že oni mohou působit přeshraničně jinak, nemusí využívat tento průkaz. No a samozřejmě je to nabídka pro služby, ti, kteří jsou již usazeni eh, v jiné eh, zemi. Takže eh, to mohou používat. Dále poskytovatel služeb, pokud chce působit přeshraničně, požádá o, tu, o ten průkaz na jednotném koordinačním orgánu v tom členském státě v místním jazyce. Dochází k výměně informací mezi domácím a hostitelským členském státě. Jsou tam i vyjasněné hlavní role, kroky, které následovat i časový harmonogram, kdy je třeba zareagovat ta předložená data, tedy jejich požadavky na ně budou jasné, a poskytovatelům služeb oni budou vědět, co musí předložit a ta data jsou relevantní jen zřídka, kdy to budou nějaké dokumenty a to je klíčový aspekt u toho elektronického průkazu. No a poslední průsvitka, tady chceme zdůraznit, že počítáme s tím, že ten průkaz obsáhne i různé aspekty, jako dočasné poskytování služby, když vykonáte jenom jednu práci. Tady doufáme, že ve velké většině případů to bude trvání 3 až 5 týdnů, kdy podnik požádá, ale pak, když budete chtít působit jako trvalej, budou to rozsáhlejší projekty, jako třeba zavedení nějaké pobočky, eh, dalšího eh, eh, úřadu a podobně, tak tady chápeme že ten stát, který schválí toto usazení, potřebuje více času, což bude trvat 7 eh, až 10 týdnů. A jsme přesvědčeni, že jsou tu nejrůznější prověřování. Um, pokud tedy ty uh, jejich dotazy překročí uh, tu časovou lhůtu, Možná tedy ty členské státy si budou vyžadovat nějaké dotazy, jejichž prověření trvá delší dobu a pokud se zaznamená, že tam něco opravdu nefunguje, tak ten elektronický průkaz bude pozastaven anebo úplně zrušen. A toto je tedy taková, takový přístupový nástroj, to je jeho hlavní výhoda. Děkuji a doufám, že tedy tato prezentace byla nápomocná. A e, že tedy napomohla objasnit některé otázky, které tu nadnesla paní Gebhardt a pan Buda. Máme ještě dvě minutky, takže možná paní Gebhardt, pokud si přejete ještě něco říci, prosím. Uh, Eh, já bych pouze chtěla vyjádřit eh, své překvapení, že tady od Evropské komise slyším, že podniky a zaměstnavatele i zaměstnanci právě ze stavebnictví něco takového požadují. U mě je to právě obráceně. Eh, u mě se zrovna náhodou koupí obavy této branže, kde říkají, my tady máme velké problémy i právě Eh, s tou falešnou samostatně výdělečnou činností. A tady právě bylo řečeno, že to je právě proti směrnici eh, a všechny tyto otázky, eh, které mm, vyplouvají v této souvislosti, Eh, na to jsem neustále upozorňována, na něj jsem neustále upozorňována. Potom ještě jedna odpověď od pana Budy. U vzájemného uznávání diplomu neustále v členských státech dochází k problémům, ale existuje souvit, který byl zřízen v členských státech právě proto, aby se řešily eh, zrovna tyto otázky. Takže je tady nástroj, který jsem předtím nezmínila, který byl zřízen za tímto účelem. Proto je nesmírně důležité, abychom se zamysleli nad tím, jak souhra všech těchto nástrojů, které máme, přispěje um, skutečně ke zlepšení situace, anebo jestli třeba i pro rumunského poskytovatele služeb nakonec nebude naprosto matoucí, že nebude vědět, na koho se má obrátit, jestli se má obrátit na tu e-card a nebo eh, na to jednotné eh, okénko nebo když jsem samostatně vydělečně eh, činný, mám se obrátit na Solvit. Toto jsou otázky, které vyvstávají a eh, nebyly mi zcela objasněny. Je tady prezentováno, jaký je cíl, ale není tady zobrazena ta souhra se všemi těmi ostatními nástroji. A to je obrovská otázka, kterou já tady pociťuji. Děkuji. Vyčerpali jsme všechen náš čas a čas tlumočníků, proto vám v tuto chvíli děkuji za naše rozpravy a budeme pokračovat odpoledne. Děkuji.